Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione di voto prevista per oggi. Takže kolegové, můžeme začít dnešním hlasováním. Máme tady zprávu o Afganistánu. pana Arlakyho, prosím. Vložte hlasovací kartičky do přístrojů. Chce někdo k tomu slovo? Paní Marlen, prosím. Even kijken, doet hij het? Ja. Ja, voorzitter, dank u wel. Um, ik wilde... Děkuji, pane předsedo. Chtěl jsem říct si něco, co se týká hlasovacích seznamů. Máme velice obsáhlé hlasování na dnešek a před půl hodinou jsme dostali asi 400 pozměňovacích návrhů a před, několik hodin předtím seznam, kde bylo více než 200 pozměňovacích návrhů. Já prosím, abychom v budoucnu dávali si pozor na to, abychom hlasovací eh, pozměňovací návrhy dostali nejpozději 24 hodin před hlasování, aby tedy 24 hodin před hlasování měli již k dispozici hotové hlasovací seznamy, protože eh, je to opravdu velký problém, když to dostáváme takto na poslední chvíli. Ano, naprosto s tím eh, souhlasíme. Eh, bylo to aktualizováno, takže ten konečný seznam eh, dorazil až na poslední chvíli. V tomto případě se tak stalo, ačkoliv by to nemělo být pravidelnou praxí. Bohužel to teda není úplně ideální situace, ale sekretariát se bude snažit Eh, v příštích eh, případech se tomuto vyhnout. Takže teď můžeme pokračovat eh, s hlasováním, pokud jste vložili hlasovací kartičku do přístroje. Začneme pozměňovacím návrhem 72. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 73. Repro. je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 74, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 75, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 77. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 77. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 79 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 80. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. 81 pro, proti, zdrželi se schváleno. 82, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. A teď půjdeme k číslu 85, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 93. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A přejdeme dál. 103. Kdo je pro? Proti? si nejsem jistý, jestli jsem to viděl správně, takže prosím, ověříme to elektronicky. 103 můžete hlasovat. osm hlasování, konec hlasování, 56 hlasů tady tady máme, zamítnuto 30 proti 26, 104, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. 106. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mně se zdá, že je to schváleno. Chcete to ověřit eh, elektronicky? Tak prosím. Můžete hlasovat elektronicky o 106. 60 kartiček, 56 hlasujících, konec hlasování. Je to zamítnuto 32 ke 24. 108 ve dvou částech. První část 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Schváleno. Druhá část. Elektronické hlasování. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 34 pro, 27 proti. Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 121, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 122, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já si nejsem jistý, tak to ověřím elektronicky. 122. Můžete hlasovat. Šedesát dva hlasujících, padesát 58, 59, konec hlasování. Takže 32 proti, 27 pro, takže to. 123, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 124 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 je stažena, takže 126, kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se. Já bych myslela, že to je zamítnuto, ale radši to ještě uvěříme. Takže prosím, hlašte se. 127. Šedesát tři kartiček, 62 eh, hlasů, 33 proti a 28 pro. 128 kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 129 padá, takže 130 kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 131 kdo je pro? Proti Zdrželi se? Mně se to zdá zamítnuto, že? Tak, zamítnuto. 133. Ne, promiňte. Když jsme zamítli 131, tak musím hlasovat 132, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 133. Ne, aha, tak o tom zase nebudeme hlasovat teď. 134, kde je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A teď budeme hlasovat unblock 135, 136, 137, 138, 39 až 140. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Hmm, bych řekl, že je to zamítnuto. Chcete to ještě ověřit? Dobře, tak můžete hlasovat elektronicky. O o pozměňovacích návrzích 135 až 140 en blok. Můžete hlasovat. Relatore a favore. <laughs> sì. Eh, lo so che deve ripetere il voto. 64, 64 schede. 60... Takže 62 eh, hlasů, konec hlasování. A máme tady Schváleno 38 proti 24 hlasům. 141. O tom hlasovat nebudeme, protože jsme odhlasovali to předtím. 142 je stažena, takže budeme hlasovat zase unblock. To je dobře. 143 až 149. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. A teď přejdeme ke kompromisu 7, bude pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 158, bude pro, proti, zdrželi se, než se to zdá schváleno. Ty ostatní padají, takže 164. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zdá se mi to schválené. Ale nejsem si úplně jistý, tak to radši ověříme. 164 elektronicky. pětka 63 hlasů, konec hlasování. 27 proti a 36 pro, takže schváleno. 165, kde je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. A 166 je stažena, takže 167. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A teď kompromis 8. Kdo je pro? Proti. Drželi se. Schváleno. 173. Kdo je pro? Proti. Jsem to teď moc dobře neviděl, takže to věříme elektronicky. 173 můžete hlasovat. A prosím, hlašte se také pořádně, protože tím elektronickým ověřováním ztrácíme spoustu času. Když pořádně nezvednete ruku, tak já ji nevidím. Máme tady 58 hlasujících, konec hlasování. Vy jste se vážně nehlásili, protože je to 52 vůči 7. 176. Eh, Kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. 177, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 178, ne, 9 také ne. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 188 ve dvou částech. Takže první část, kdo je pro? Kdo je proti? Já mám pocit, že je to zamítnuto. Viděl jsem tady pár zdvižených rukou, ale co já vím? Já mám pocit, že je to zamítnuto, ale nejsem s tím úplně jistý. Prosím vás, hlašte se pořádně. 188, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? tak tohle je jasné. Schváleno. 189, schvále, 189 eh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. 190, kdo je pro, proti, zdrželi se. Není to jasné. Dobře, tak to ověříme. Můžete hlasovat o 190. To 90. Konec hlasování. 34 pro, 29 proti, schváleno. 191, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, já bych řekl, že je to zamítnuto. 192, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto. 193, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 194 ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. A druhá část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Já bych řekl, že je to schváleno. Ne? Tak budeme hlasovat elektronicky o druhé části 194. Konec hlasování. Čtyřicet osm proti, osmnáct pro, zamítnuto. 195 bylo pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 199 bylo pro proti, zdrželi se. Mně se to zdá schváleno. Teď přejdeme ke 201, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200, kdo je pro? Ne, promiňte. Už jsme odhlasovali 199, takže 200 musíme vyškrtnout ze seznamu. Přejdeme ke 202, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A já mám pocit, že to je schváleno. Když se nikdo nehlásí, no tak to je prostě schváleno. 204. Ne, promiňte, 203. Kdo je pro? O tom se má hlasovat, nebo ne? Aha, to je to tež. Já to tady na tom seznamu nemám napsáno, ale dobře. Tak 204, kdo? Ne, 204 také padá. Všechny padají, aha. Tak 208 ve dvou částech. Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 208, první část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Prosím, pan Arlaky. Dva, 203 nebo 202? 202, já mám pocit, že to nebylo jasné. Mohli bychom to ověřit elektronicky? Předseda, já jsem to říkal, ale sekretariát říkal, že je to to tež, že 2003 a 2004 je to tež, tak jsme hlasovali jen o jednom. Ne, promiňte, myslel jsem tím 202, 203, říká předseda. Takže už to bylo schváleno. Už se o tom hlasovalo. 208. Ve dvou částech. První část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Druhá část 208. Kdo je pro? Proti zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 212, hmm, na 214, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 215, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 216 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 217 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 219, kde pro? Proti Zdrželi se zamítnuto. 220. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Mně se to zdá schválené, ale jistý si nejsem. Takže 220 elektronicky. Dvěstě dvacet. Konec hlasování. 27 proti, 35 pro, takže schváleno. 221, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 223, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. 224, kdo je pro? Je to tež, aha. Tak nebudem hlasovat, ale tady to není napsané. Příště mi to tam napište. 226. Kdo je pro? Aha, o tom také nebudeme hlasovat. Tak 228. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 231. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 3. Eh, několik částí. První část, kdo je pro, kdo je proti, drželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvěstě čtyřicet, kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. 241, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 46 tutti e 200, 240. 246. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 247. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Já bych řekl, že je to zamítnuto. 248. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 249, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 250, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 251, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 253, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se schváleno. 256, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 259, kdo je pro? Počkejte, teď přerušíme hlasování u 259. Hlásí se pan David, prosím. Ve svých poznámkách mám 255. Mě o tom se mělo být hlasovat, pokud by bylo to předchozí zamítnuto. A to se eh, tak stalo. Kladu si otázku, zda nemáme hlasovat o 255C. Ma è Řík, to bylo schváleno, ne? No, sì. se 254 eh, Ma eh, sembrerebbe che il 254... A mně se zdá, že 254 byla schválena. Aha, tak promiňte. A budeme tedy pokračovat 259. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 260, kde pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 261, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 262 se stahuje. 263, kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 264, kde pro? Proti Zdrželi se schváleno. 265. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Mně se to zdá zamítnuto. No, to je to, co vidím, ale když se prostě pořádně nehlásíte. 265. Budeme to tedy ověřovat elektronicky, dobře. Můžete hlasovat o 265. Konec hlasování. 33 ke 32, no dobře, to bylo těsné. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 200, ne, kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Schváleno. 280. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 281, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, eh, zamítnuto. 282, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 283, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 14, a to ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mně se to zdá zamítnuto. Ale dobře, ověříme to. Elektronicky druhá část kompromisu 14. Můžete hlasovat. Konec hlasování. 34 pro, 28 proti. Schváleno. Třetí část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A teď přejdeme k 291. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 292. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Stejné je 293, takže o tom hlasovat nebudeme. Přejdeme ke 294. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 295. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 296. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 298. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. To tež 299 i 300, takže budeme hlasovat o 301. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 307. Kdo je pro? Ne, promiňte, nejdřív 306 ještě. Já to tady nemám zapsáno jako hlasování. No dobře. Ústní pozměňovací návrh 306. Můžete hlasovat. Kdo je pro? Proti? Tak to ověříme, já to nevidím pořádně. Elektronicky ověříme 306. Můžete hlasovat. Je to ústní pozměňovací návrh. 63 hlasujících, konec hlasování. 26 proti, 33 pro, takže schváleno. 307 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 308 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 309 pro, proti, zdrželi se, mně se to zdá schválené, nejsem si úplně jistý. Ale řekněme, že je to schváleno. 310, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 313 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 312 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 314 pro, proti, zdrželi se schváleno 311 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 315 pro, proti, zdrželi se schváleno 316, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 317 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 319 pro. Proti? Zdrželi se? Schváleno. 320 pro. Proti? Zdrželi se? No, já nevím. Budeme hlasovat elektronicky. 320. No, vy dnes nechcete zadat pořádně ruce. 320. 64 hlasujících, konec hlasování. 28 proti a 36 pro, takže schváleno kompromis 16. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 326, ne, 327, kdo je pro? Kdo je proti, zdrželi se, schváleno. 328, kdo je pro? Proti, zdrželi se, mně se to zdá zamítnuto. 320, kdo je pro? Ne, promiňte, 330, říká předseda. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Mně se to zdá zamítnuto. No? No tak to uvěříme. 330. Můžete hlasovat o 330. Chiusa la votazione. <clears throat> Konec hlasování. 29 ku 32 schváleno. 331. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 332. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 333. Chcete ověřit 332? Ne, já myslím, že to bylo docela jasné. 333. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 335. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 334. Allora, dobbiamo chiedere all'onorevole Scholz se è d'accordo con la proposta. Mohli bych. Jestli pan Scholz souhlasí s tím, co navrhují tady eh, k pozměňovacímu návrhu 334. Souhlasíte? Dobře, tak budeme hlasovat tak, jak se tady píše. 334. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto? Ne? Schváleno? No tak to bych si musela hodit mincí, když nebudete pořádně zvedat ty ruce. 334, kdo je pro? 336, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 337, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 338, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. 339, kdo je pro? Proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 11 ve dvou částech. První část je pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. 342 a 343 jsou stejné. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 344, kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Kompromis 18 ve třech částech. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď přejdeme ke 353, kdo je pro, proti, zdrželi se, schováleno. 354 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 355 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 356 technická chyba, takže o tom se hlasovat nebude. To je 357, takže 358 pro, Proti? Zdrželi se schváleno. 359. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 361. Kdo je pro? Zdrželi se schváleno. A teď tady máme odstavec 57 ve třech částech. Aha, je tady žádost hlasovat o tom původním odstavci 57 ve třech částech. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se schváleno. 300. Někdo chce slovo? Pane předsedo, k té druhé části. Mohli bychom to ověřit elektronicky, protože to nebylo úplně jasné. Já musím říct, že už jsme hlasovali. Já si myslím, že to bylo zamítnuto. Ale pane předsedo, jen málo lidí zvedlo ruku. No právě, teď já říkám, že máte zvedat ruce, no ale právě proto to nebylo jasné. podívejte se, to se nedělá, protože hlasování jsme už uzavřeli k tomu pozměňovacímu návrhu ve třech částech. Já nevím, jestli se k tomu můžeme vrátit, když už jsem jednou prohlásil, že to je není to vhodné. Uděláme výjimku, ale opravdu to není věc, kterou bych chtěla, aby se tady opakovala, protože jakmile se jednou řekne výsledek hlasování, musíte protestovat hned. Ale dobře, pro tentokrát budeme hlasovat znovu elektronicky na žádost zpravodaje o druhé části pozměňovacího návrhu eh, k odstavci 57. Můžete hlasovat. Můžete hlasovat o té druhé části. Konec hlasování. 48 proti, 17 pro. Takže 364. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 365 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 366 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 367 kde pro. Proti. Zdrželi se. Mně se to zdá zamítnuto. 367. Budete hlasovat elektronicky, dobře. Konec hlasování. 47 pro 18 proti. A přejdeme k 369. Kdo je pro? Proti Zdrželi se. Schváleno. 370. Kdo je pro? S ústním podměňovacím návrhem proti. Zdrželi se. Schváleno. 371. Takže 371. Ne, 370 jsme schválili, takže půjdeme ke 373. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. 377. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zdá se mi to zamítnuto. 378. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 379. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 380 pro. Proti? Zdrželi se. Podívejte, mně se to zdá jako zamítnuté, ale jasné to není. 381. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 382 a 83 jsou stejné, takže kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno. 384, kdo je pro? Ne, promiňte. O tom se hlasovat nebude. Takže 386, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 387, kdo pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 388 pro? Proti? Zdrželi se? Mm, mně se to zdá zamítnuté. Ale možná, že bychom to měli přece jenom ověřit. Takže 388 můžete hlasovat. Konec hlasování. 28 eh, proti 32 pro schváleno. 389 pro, proti, zdrželi se schváleno. Číslo 2, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno 10 pro, proti, zdrželi se, stá se mi to schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno 13 pro, proti, zdrželi se schváleno 14 pro, proti, zdrželi se schváleno 15 pro, proti, zdrželi se schváleno 16 pro, proti, zdrželi se schváleno kompromis 21, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno a teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu, respektive ke kompromisu 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 29 ve dvou částech. První část, kde je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 30, kdo je pro? Chcete druhou část 29 ověřit elektronicky? Dobře, můžete hlasovat. Conda parte 29. Chiusa la votazione. Konec hlasování. 33 proti, 29 pro, takže zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se. Tak já nevím, mně se to zdá zamítnuté, ale jistý si nejsem. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto 40. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 24. Pro? Proti? Zdrželi se. Eh, schváleno 43. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno. A pak je to úplně to tež až do 47, takže budeme hlasovat o 48, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno, schváleno. 49. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro, proti, Zdrželi se. No, není to jasné. Takže 50 elektronicky. Můžete hlasovat. Konec hlasování. No, nehlásíte se. 47 ku 19 schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 53 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A není to jasné. 59 asi bych to neměl říkat, že? Tak to tady uvěříme elektronicky. 58. Aperta, chiusa, la Konec hlasování. 44 proti, 18 pro, takže zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, Proti. Zdrželi se schváleno. 61 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 62 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 63 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 64 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Kompromis 26. Kde pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 68 pro. Počkejte. Vy jste chtěli ověřit 67? Dobře. Tak 67 můžete hlasovat. Konec hlasování. 31 pro, 35 proti, takže zamítnu to. 68, kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 69 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. A tohle bude, tohle bude unblock od čísla 1 až po číslo 12, kromě devítky. 1 až 12 kromě devítky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. Devítka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. A teď budeme elektronicky hlasovat o celém usnesení. Pane předsedo, mohli bychom prosím hlasovat i jmenovitě? Ano, myslím, že to můžeme, schla- můžeme schválit, takže budeme hlasovat elektronicky jmenovitě. Můžete hlasovat. O celé té zprávě Arlaky. Quasi tutti hanno votato. Hlasovali téměř všichni, kromě dvou, ne, kromě jednoho. Konec hlasování. 60 ku jednomu a pět se zdrželo, takže velkou většinou schváleno blahopřejeme zpravodaji. Due sì, sì,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 chce slovo, prosím. Já jsem chtěl uh, říct něco k našemu postupu. Jedná se o technickou procesní záležitost. Toto byla zpráva, kde bylo 400 pozměňovacích návrhů a teď máme další, kde je zase 400 pozměňovacích návrhů. A já, mně se zdá, že takto bychom neměli pracovat, když je tolik navrhovaných pozměňovacích návrhů. Kladu si otázku, zda by uh, zpravodaj neměl si dát jakousi pauzu a znovu předložit eh, tu zprávu tak, aby byla eh, více pochuti poslanců. Vždy tam bude snaha nějak to pozměňovat, ale mít 400 pozměňovacích návrhů, to se mi zdá velmi neobvyklé. Já, mně je jasné, že to vůbec není jednoduché, ale toto je výroční zpráva k lidským právům a tady je zcela přirozené, že je tolik pozměňovacích návrhů zpravodaj i <clears throat> stínoví zpravodajové odvedli spoustu práce, aby připravili hlasování a aby našli nezbytné kompromisy a já navrhuji, abychom přece jenom hlasovali i o této druhé zprávě po tom dlouhém hlasování k Afganistánu. Důvod, proč bychom to měli odhlasovat dnes, je i v tom, že bychom chtěli o této zprávě hlasovat v, na prosinci na plenár marce a kdybychom to dnes odložili, tak bychom um, asi včas nebyli z toho předložiti tuto zprávu na plenární zasedání. Pan paní paniny, já chápu uh, ty obavy, které vyslovil pan Van Ordens, co se týče velkého počtu pozměňovacích návrhů, ale nejsem si jistá, zda to je uh, Eh, skutečně nedost, důsledek nedostatku soudržnosti či kvality té samotné zprávy. To je dáno vlastně postoji jednotlivých eh, kolegů, jednotlivých poslanců a jejich snahou nějakým způsobem ovlivnit tu zprávu vlastními pozměňovacími návrhy. Eh, Le- z, eh, jak si zlepšit můžeme tu situaci jenom tím, když sami sebe budeme trošku omezovat a hlídat v tom smyslu, že si řekneme, zda každý ten pozměňovací návrh je skutečně nezbytný a věcný. Já nechci nikoho takto cenzurovat, to si musí rozhodnout každý sám za sebe. Děkuji, pan Sáfranka. Děkuji, pane předsedo. Právě zde bylo řečeno, že je to hlasování, které je velmi obtížné, protože máme tolik pozměňovacích návrhů. Ale je také pravda, že všechny tyto pozměňovací návrhy jsme mohli vidět, bylo to na pořadu jednání a kolegové se opravdu snažili a proto bychom měli pokračovat v hlasování, tak abychom toto téma mohli projednat v plénu v prosinci. A samozřejmě v budoucnosti bychom neměli postupovat tímto způsobem, ale dnes bychom to přerušovat neměli. Paní Hautala? já si myslím, že pan Vigen řekl něco, co je podstatné, a to je, že tata, tato zpráva má být předložena na plenární zasedání, kde bude i vysoký zástup, vysoká zástupkyně, která se zavázala, že bude přítomná eh, v červnu a v prosinci k lidský, otázce lidských práv a mělo by to být předloženo. Neměli bychom promarnit tuto příležitost. Zpráva je kvalitní, shodli se na tom všichni stínoví zpravodajové a dosáhneme jistě dobré většiny v hlasování. <clears throat> Pane van Orden, my s vámi všichni souhlasíme, i předseda, kterého to unavuje ještě víc, když musí nechat hlasovat o 400 pozměňovacích návrzích a nesmí to splést, ale prostě demokracie takhle funguje a nutí nás to k tomu, abychom brali v úvahu všechny náhledy a všechny názory, takže prostě si s tím musíme dát tu práci. Samozřejmě, jak tady říkalo několik lidí a já s tím souhlasím, bylo by žádoucí najít nějaké lepší kompromisní eh, znění, které by získalo větší podporu, ale když se nám to nedaří, tak prostě musíme hlasovat. A začneme tím eh, kompromisním návrhem 37. Kdo je pro? Kdo je pro? 37. Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 42. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 43 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 44 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 45 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 46 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 47. <clears throat> Oddělené hlasování. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Je zde žádost o, k ověření elektronickému první části zahajuji. K první části 47. První část návrhu 47. Končím hlasování. Proti 18, 41 pro, přijato druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromisní návrh číslo 3 pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. 55. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 58. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se, přijato. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, ano, ověříme. Elektronické hlasování k 65. Zahajuji hlasování. Elektronicky hlasujeme k 65. Končím hlasování. Proti 32. 28 pro. Zamítnuto. 66 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 67 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 69 pro proti, zdrželi se, přijato 70. A to je slučitelné s 69 pro, proti. Hmm. Myslím, že přijato, ale prosím, zvedejte řádně ruce, jinak to nemohu přepočítat a budeme muset elektronicky hlasovat ke všemu. 71 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 72 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 73. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 74. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 75. A 76. Stejné. Proti. Pro, pardon. Pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 77 pro, proti, zdrželi se, přijato. 78. <coughs> Přijato. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 38. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 39 pro, proti, zdrželi se, přijato. A Nyní přejdeme k 87 pro, proti, zdrželi se, přijato. 88 pro, proti, zdrželi se, přijato. 89 pro, proti, zdrželi se, přijato. 90, 90 pro, proti, zdrželi se, přijato. 91 pro, proti, Zdrželi se? Tady ověříme. Zahajuji hlasování. Ověřujeme elektronicky 91. Končím hlasování. 16 pro, 27 proti, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se Zamítnuto. 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 nic, 96 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 5. Zpravodaj je pro. A chviličku. Není to ve dvou částech, čili pro, proti, zdrželi se, přijato. Přejdeme nyní k pozměňovacímu návrhu 104 pro. Nikdo není pro? proti, tak to je zcela jasné, zamítnuto 107 pro, proti, zdrželi se, přijato 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ústní pozměňovací návrh zpravodaje je zde zapsán pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis číslo 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní kompromisní návrh 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 118 ústní pozměňovací návrh pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijato. A tím se dostáváme k k sedmičce. Uh, 117. Pozměňovací návrh 117 pro, proti,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 28 pro, 26 proti, to je přijato. 1, 3, 6, přijato. 1, 3, 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 141 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 proti, zdrželi se, přijato. Schváleno. Není kompromis, pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní se dostáváme s kompromisem číslo 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dále 150 pro, proti, zdrželi se, schváleno 100. A dobrá, budeme ověřovat 150. Zahají hlasování. Týká se to návrhu číslo 150. Končím hlasování. Proti Máme 55 hlasů. Takže jsem četl myšlenky pravděpodobně. Takže 151 pro, proti, Takže se, schváleno. 152 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, drželi se, schváleno. 153 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 154 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 155 pro, proti, zdrželi se, Vy prostě chcete, abychom opravdu pracovali, takže budeme to ověřovat. Zahajuji hlasování. Jistí kolegové nehlasují, buď si zapomněli hlasovací kartu, nebo nevím, končím hlasování 27. Proti 27 pro, takže to je obtížné. Ale je to zamítnuto, protože jsme neměli více než polovinu hlasu. Takže 156, 95 schodné, tak hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se Schváleno. Kompromis 40. Zpravodaje. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. 100. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dále 170 pro, Proti? Zdrželi se? To není jasné. Musíme to elektronicky ověřit. Zahajuji. Končím hlasování. 49 pro, 10 proti, takže schváleno 171 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 172 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 173 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 175 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 176 ve dvou částech první část, Takže budeme ověřovat číslo 175 na žádost socialistů. 175. Končím hlasování. 34 pro, 21 proti. Takže vám dávám trestnou kartičku socialistům, protože schváleno to bylo. A vy jste zapříčinili, že máme spožději. Takže 176, první část pro, proti, drželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, drželi se. Já bych řekl, že je to schváleno. Kompromis 14, zpravodaj pro, proti, drželi se, schváleno. 100, 82 pro, proti, drželi se, já bych řekl, že to bylo zamítnuto. 183 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 184 pro, proti, zdrželi se. To nebylo jasné. Ověřujeme číslo 184 elektronicky. Zahajuji. Čeká Číká se to čísla 184. Končím hlasování. 26 proti, 31 pro, schváleno 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro. A ještě máme číslo 186. Takže hlasujeme o 186 pro, proti, je to zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní máme kompromis 41 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 190 ve tří částech, první část pro, proti, zdrželi se, Schváleno. Druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Třetí část pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Kompromis 16. Pana zpravodaje pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A 196 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 100. 96 na žádost socialistické frakce elektronicky ověřujeme. Zahajuji. Končím hlasování. 32 proti, 27 pro, takže je to zamítnuto. 197. První část pro, Proti? Zdrželi se. Schváleno. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se. Není to jasné, ta druhá část, takže ověřujeme zahají. Chiusa la votazione. Končím hlasování. 28 pro, 28 proti, takže to zamítnuto neprošlo. To 199 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme u 205 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 206 pro, proti, zdrželi se, schváleno 207 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Já bych řekl, že to bylo schváleno, ale pokud máte pochyby, mně to tak připadalo. Dobrá, tak to elektricky, elektronicky ověříme. Je to návrh číslo 207. Zahajuji hlasování 207. Je to číslo 207. Končím hlasování. 41 proti, 16 pro, zamítnuto. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 17. Pana zpravodavě pro, proti, zdrželi se, schváleno. A jsme o 212 pro, proti, zdrželi se, Schváleno. 213. Dobrá, budeme kontrolovat 212. Končím hlasování. 27 proti, 33 pro, takže je to schváleno. 215 pro, proti, Drželi se? Schváleno. 216 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 217 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 218 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 218 ověřujeme, zahajuji hlasování, je to 218. Končím hlasování. 38 pro, 22 proti, bylo to schváleno. 220 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 221 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 222 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 223 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 224 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 225 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 226 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 227 pro, proti, zdrželi se, Schváleno 228 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 229 pro, proti, zdrželi se. Já bych řekl, že to bylo schváleno. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A dále je to číslo 19, kompromis číslo 19, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis číslo 20, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200. A kompromis 21, říká pan předseda pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 22 pro, proti, Zdrželi se? Schváleno. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 255 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 200 62 pro, proti. Ce l'ho in una parte sola. Va bene, allora, nel mio, scusate, nella mia scheda non era previsto la votazione in... Na mém hlasovacím seznamu mám jenom jednu část 262, ale mám tam hlasování ve dvou částech, takže první část pro, Takže přerušíme hlasování, protože se hlásí pan Haut. Chce něco poznamenat. Prosím. My jsme nechtěli oddělené hlasování, my jsme chtěli uh, ústní pozměňovací na návrh. Je to socialistický pozměňovací návrh socialistickému pozměňovanému návrhu a chtěli, chceme odstranit slovo unlawful, nezákonný z toho textu. To je náš ústní pozměňovací návrh. Bene, allora ehm, possiamo accedere. Dobrá. Vaši žádosti vyhovíme ale budeme muset hlasovat dvakrát. Jednak s tím e, pojmem legální a jednak tedy bez tohoto pojmu. Tedy, tedy ne legální, ale unlaw, tedy právní a neprávní. Pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Druhá část. Tedy je to text s slovem nezákonný Andlo, Hlasujeme tedy o tomto pro, proti, zamítnuto. Takže máme kompromis 24 pro. Prosím, pane Hamsdorfe. Jen jsem chtěl říct, že je třeba přepracovat tu formulaci, protože tam se říká, žádá kubansk, kubánskou vládu nejen, aby propustili politické vězně. Je to kompromis 24. Dostali jsme ho před pár minutami, ale přitom je to už v hlasovacím seznamu. Žádá tedy kubánskou vládu nejen, aby vyslali politické vězně do exilu, ale aby jim také umožnili vracet se zpátky na Kubu, aniž by byli zatčeni. Já nevím, ta první část té věty možná mě opraví eh, děti, jejíž eh, mateřštinou je angličtina, hlavně se to zdá trošku zvláštní. No víte, to je taková naděje. A hlásil se nám také tady kolega, myslím, tak jen chviličku. A kolegyně. Yeah. It was on the, on the same... Bylo to témuž, a ono je to ve skutečnosti dost jednoduché, tam se říká, žádají kubánskou vládu, aby nevysílala politické vězně do exilu, ale aby mohli se vracet na Kubu, aniž by byli zatčeni. Takže takové je to správné znění. Howitt. Pan Howitt? Tohle je něco trošku jiného, ale jen do zápisu. Zjevně byl teď rozdán nový kompromis, o kterém hlasujeme a kde eh, je eh, to znění eh, pozměňovacího návrhu pana Obilse 263, jen aby nám všem bylo jasné, že hlasujeme o trošku jiném pozměňovacím návrhu, než který jsme viděli dnes ráno. Honorevole Salafranca. Salafranca. Děkuji, pane předsedo. Pan kolega Lamstor má pravdu. My nyní hlasujeme o druhé části, ale ta byla pozměněna. A podle hlasovacího seznamu bychom měli hlasovat o kompromisu pana zpravodaje, který anuluje ten pozměňovací návrh kolegy. A teď se to celé změnilo na rychlo a říkáme vlastně pravý opak, protože když bychom bývali nejdříve hlasovali o tom kompromisu, jak to máme na hlasovacím seznamu, tak by k tomuto zmatku vůbec nedošlo. Já si myslím, že bychom měli tedy hlasovat o kompromisu číslo 2004, protože to v sobě vlastně obsahuje číslo 263. Dobře, tak konec diskuze budeme hlasovat o kompromisu 24. Bez toho slova. Merely. Ještě chcete slovo, pane Havite, prosím. Já si myslím, že pan Salafranka špatně pochopil. Eh, ten návrh pana Obilose je v revidovaném kompromisu, který byl doporučen zpravodajkou a který se týká prvních dvou řádků a vůbec ne toho, o čem jsme tady mluvili, o čem mluvil pan Lansdorf. takže tady pleteme dohromady dvě úplně odlišné věci. To unlawful, to je něco jiného, e, to pocházelo e, z kompromisního návrhu paní Andrikiene. Sí. Sí. allora, eh, dopo... Dobře, tak po relativně dlouhém uvážení ten kompromis 24 mluví o změnách, které spočívají v tom, že se z textu vyškrtne příslovce měli. Budeme to hlasovat o 24 takto pozměněné. Takže prosím, kdo je pro kompromis 24? A vy ten korá. Pro. Pane předsedo, máte pravdu, to slovo měli musíme vyškrtnout ale naše kolegyně tady přečetla to správné znění. Druhá část té věty by měla znít but to give them the freedom to leave and travel back to Cuba without being arrested. Pak to dává smysl. To je ta změněná verze, o které bychom měli hlasovat. Ok. Va bene, si siamo d'accordo. Dobře. Tak pokud všichni souhlasíme, vyškrtnout merely a teď kompromis 24, kdo je pro? Drari. Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní se dostáváme ke kompromisu číslo 25 pro, proti, zdrželi se? Schváleno. 261 pro, proti, zdrželi se? Schváleno. 268 pro, proti, zdrželi se? Schváleno. 269 pro, proti, zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 26 pro, proti, žili se schváleno. 278 pro, proti, zdrželi se schváleno. 279 pro, proti, zdrželi se. Dobrá, není to jednoznačné, takže to elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. 279 to je. Končím hlasování. 27 pro, 23 proti. Tímto je to schváleno. 280 pro, proti, drželi se, schváleno. 281 bylo staženo, takže kompromis 27 pro, proti, Drželi se, schváleno. 282 pro, proti, zdrželi se, schváleno 278 pro, proti, zdrželi se, schváleno 288 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 289 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 290 pro, proti, zdrželi se, schváleno 291 pro, proti, zdrželi se schváleno. 292 a 105 jsou shodné, tedy hlasujeme společně pro, proti, zdrželi se schváleno. 106 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se schváleno. 220 95 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 296 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 297 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 298 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 299 pro, proti, Zdrželi se? To není jasné. Takže 299 elektronicky ověřujeme, zahajuji. Možná jsem byl příliš rychlý. Končím hlasování. 29 proti, 25 pro, zamítnuto 300 pro, proti, Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní 303 pro. pro tři, číslo 300 bylo zamítnuto. Takže tady máme číslo 301 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 302 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 303 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 40 pro. Promiňte, říká pan předseda, kompromis číslo 30 pro, proti, drželi se schváleno. A dále 307 s ústním návrhem pro, proti, zdrželi se. Takže to není jednoznačné, elektronicky ověříme. Je to číslo 307, zahajují hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet pět pro, takže to bylo naprosto jednoznačné. Jmenovité hlasování na záčost pana zpravodaje o čísle 308 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 28 pro, 25 proti, schváleno. Nyní 309, je to také jmenovité hlasování. Zahajuji. Končím hlasování. Stejný výsledek 28 pro 25 proti, tedy 310 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 31, pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se, schváleno. 316 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 317 a 318 jsou shodné. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já bych řekl, že to bylo schváleno. 320, 321 byly staženy, takže jsme u 323 pro, proti, zdrželi se schváleno, 323 pro, proti, zdrželi se schváleno. Já bych navrhl, abychom nyní, abychom to zjednodušili, hlasovali an blok. 324, 25, 20, 326, 327. Souhlasíte? Ne? Dobrá. Jeden hlas proti stačí, takže odděleně 324 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 325 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 326 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 327 pro, Proti, zdrželi se schváleno. 329 pro, proti, zdrželi se schváleno. 330 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 331 pro, proti, zdrželi se schváleno. 332 pro, proti, zdrželi se schváleno. 333 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 334 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 335 pro, proti, zdrželi se, zamí... schváleno, promiňte, 336 pro, proti, zdrželi se, řekl bych, že to bylo zamítnuto. Ale ověříme Ověříme elektronicky, hovořujeme, hlasujeme o 336 elektronicky. Hlasování je ukončeno. A nyní spousta lidí nehlasuje, takže je to zamítnuto jenom o jeden hlas. 25 ku 24, 3, 3, 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato 3, 3, 8 pro, proti, zdrželi se, přijato 3, 3, 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 3, 4, 0 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se přijato. 3, 4, 1, ne. Kdo je pro? Proti, přijato. Druhá část 3, 4, 8 proti, to jsem úplně neviděl. Budeme hlasovat elektronicky o druhé části 3, 4, 8 zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 ku 23, zamítnuto 3, 4, 9 pro, proti, zdrželi se přijato 3, 5, 0 pro,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 proti, zdrželi se přijato 362 pro, proti, zdrželi se přijato 363 pro, 362, tady je žádost od socialistů o elektronické hlasování. 362 elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. 18 proti, 32 pro, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se přijato. 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 5 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 7 pro, proti, zdrželi se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 proti, zdrželi se přijato 374 pro, proti, zdrželi se přijato 375 pro, proti, zdrželi se přijato 376 pro, proti, zdrželi se přijato 377 pro, proti, zdrželi se přijato 378 pro, proti, zdrželi se, přijato 379 pro, proti, zdrželi se, <clears throat> přijato 380 pro, proti, zdrželi se, to je zamítnuto 381 pro, proti, zdrželi se, přijato 382 pro, proti, zdrželi se, přijato 383 pro, proti, zdrželi se, Přijato 384 pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to přijato 385. Zpravodaj žádá o slovo, prosím. Paní Kine, kompromis 385. My jsme si to vyjasnili a to, že tam je <clears throat> regret, however, a tak dále, že nebylo ještě předloženo kongresu, to není pravda ten návrh zákona byl předložen kongresu. My jsme byli takto informováni a ověřili jsme to eh, u velvyslanectví, takže nyní bych chtěla navrhnout text. Vítá úsilí mexické vlády v boji proti obchodu s drogami a organizovanému zločinu a předložení návrhu zákona, který by přijal vojenský eh, zákonník. A zbytek toho pozměňovacího návrhu by byl stejný. Toto bychom takto chtěli upravit. Paní Andrike, neměla byste to zopakovat jasněji, protože to není jasné. Prosím vás, přečtěte nám ten text tak, jak byste chtěla, aby se o něm hlasovalo. All, all the paragraph, all the paragraph. Yes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 Va bene, allora ci sono delle obiezioni a... Dobře, tak je někdo proti tomuto upřesnění? Nikdo, takže to můžeme takhle pojmout. Benissimo. Voti così come eh, enunciato. Takže hlasujeme k tomu textu, který byl přečten, 385 pro, proti, je to schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdržel se přijato. 3, 8, 9 pro, proti, zdrželi se, to je zamítnuto. Kompromis 35 pro, proti, zdrželi se přijato 3, 3 pro, proti, zdrželi se přijato 4 pro, proti, zdrželi se přijato 395 394 ověříme elektronicky, prosím. Hlasujeme elektronicky k pozměňovacímu návrhu 394. Končím s hlasováním. 25 proti, 23 pro, je to tudíž zamítnuto 3, 9, 5 pro, proti, zdrželi se, to je zamítnuto. Kompromis 36, zpravoda je pro, proti, to je přijato. A nyní 400. 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 405 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 406 pro, proti, zdrželi se přijato 407 pro, proti, zdrželi se přijato 408 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 409 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 410 pro, proti, zdrželi se přijato 411 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 412 ve dvou částech. První část pro, proti, druhá část přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se přijato tež 413 pro, proti, zdrželi se přijato 414 pro, <clears throat> proti, Tady si nejsem jist. 414 eh, elektronické hlasování. Hlasujeme ke 414. Zahajuji hlasování. Paní Líber, tady se říká, že to je možné přepracování a je to tedy takto přepracováno, přeformulováno. Tady je velký uh, Eh, velký rozdíl mezi decide a consider. Dobře, vyjasněme tedy. Chviličku, sekretariát ověří. Text, pane předsedo, to je váš pozměňovací návrh. A já si to nes- nepamatuji takto přesně z paměti. Sì, è il testo della Ten text na seznamu hlasování, to je ten text, ke kterému se známe. Ano, aspoň co se mě týče, tak já jsem pro toto znění. Takže budeme hlasovat. Elektronicky o 414. Můžete hlasovat. Aperta la votazione sul... chiusa la votazione. Končím hlasování. 28 pro, 21 proti. Přijato 415 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 416 pro, proti, zdrželi se. Přijato 417 pro, proti, zdrželi se. Přijato 418 pro, proti, zdrželi se to 409, 420, ne, 419, 419 pro, proti, zdrželi se přijato 420 pro, proti, zdrželi se přijato 421 pro, proti, zdrželi se přijato 22 pro, proti, zdrželi se přijato 423 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, 14 pro, proti, zdrželi se, přijato, 15 pro, proti, zdrželi se. Není to jasné, budeme hlasovat k 15. úvodní ustanovení elektronicky končím hlasování k 15. 39 proti, 11 pro. 17 favorevoli. Kontrá. 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. D 18. A chcete 17 ověřit elektronicky. Dobře, takže to ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Konec hlasování. 24. pro, pro, 22 proti, takže schváleno. 18, kdo je pro? Prosím. My jsme neslyšeli anglické tlumočení. Mohli bychom prosím vyzkoušet, jestli anglické tlumočení funguje? Byl tady nějaký problém. Dobře, dobře, už vám to funguje. Dobře, 18 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 19 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. 20 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 21 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 22 pro Proti? Zdrželi se zamítnuto. 22. Budeme hlasovat elektronicky. Chiusa. Konec hlasování. 27 pro, 23 proti schváleno tedy. 23, kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 25. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 26. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 27. Elektronicky. Můžete hlasovat. Chiusa la votazione. Konec hlasování. 29 proti, 19 pro zamítnuto. 27 kde pro? Proti. Zdrželi se. se to zdá schváleno. 28 pro. Proti. Zdrželi se zamítnuto. 31. Kdo je pro? Vy to chcete ověřit elektronicky, tu 28? Dobře, tak 28. Můžete hlasovat. Ah no, no, dovete sentire. <laughs> Eh, cinque, ah sì, chiusa la votazione. Konec hlasování. 25 pro, 27 proti, zamítnuto. 31 pro. Ne, promiňte, počkejte, nebylo to schváleno. Takže 29 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 30 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto 31 pro, proti. Zdrželi se schváleno 32 pro, proti. Zdrželi se schváleno 33 pro, proti. Zdrželi se schváleno 34 pro, proti. Zdrželi se Zamítnuto 35 pro. Proti zdrželi se schváleno. Kompromis 2 pro. Proti zdrželi se schváleno. 39 pro. Proti zdrželi se schváleno. 40 pro. Proti zdrželi se schváleno. 2 pro, proti, zdrželi se schváleno, 3 pro, proti, zdrželi se schváleno, 4 pro, proti, zdrželi se schváleno, 5 pro, proti, zdrželi se schváleno, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno, 9, 8 jsou stejné, takže kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno, 10 pro, proti, zdrželi se schváleno, 11 pro, proti, zdrželi se schváleno, 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď se bude konečně hlasovat elektronicky o celém textu. Můžete hlasovat. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. Konec hlasování. 50 k 0, takže to je úžasné. Velice blahopřejeme paní zpravodajkyni Andrikiene. A teď si uděláme krátkou pauzu, než přijde komisař Fíle. Aha, ne. Ne, ještě tady máme pana Panceryho, dobře. Císaře Panceryho. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla nostra seconda. Tak pokud byste se laskavě posadili, mohli bychom pokračovat druhou částí zasedání našeho výboru a to zprávou pana Panceryho, který je předsedou delegace pro vztahy se zeměmi Magrebu a Arabskou magrebskou unii a potom zpravodajkou paní Gomeš, která eh, je zpravodajkou pro rámcovou dohodu mezi Evropskou unii a Libií o nedávné návštěvě Libie, která proběhla 1. až 5. listopadu. Jak víte, eh, téma té delegace ehm, Evropské unie a Libie je pro naš, náš výbor velmi zajímavé a pan Panceri navázal spoustu kontaktů se svou delegací a byli jsme také částečně informováni o jednáních o uzavření rámcové dohody s Libií. Ale ještě předtím, než dám slovo zpravodajům, bych vám chtěl eh, říci, že eh, jsem byl v kontaktu několikrát s vysokou představitelkou které jsem eh, řekl, jaké potíže máme s přístupem k těm jednacím dokumentům. Dostal jsem k tomu určité odpovědi. Když naši kolegové odjížděli do Libie, tak eh, jako překvapení nás informovali, že ta žádost eh, bude adresována nejen vysoké představitelce, ale také belgickému předsednictví na Koreperu. Tento výbor potom minulý týden tedy zvážil náš návrh a já jsem sem přizval zástupce belgického předsednictví, aby nám řekli, jak se rozhodli. Takže to byl jen jako úvod a teď už předám rovnou slovo panu Pancerimu, aby nám řekl něco o své zprávě. Děkuji, pane předsedo. Už pět let Evropský parlament nebyl v Libii. A naše mise měla v podstatě dva základní cíle. Jednak jsme chtěli posílit naše vztahy s touto zemí, kterou považujeme za strategického partnera z mnoha důvodů pro terorismus, imigraci a tak dále, bezpečnost v Africe obecně. No a za druhé jsme chtěli jak si zviditelnit novou roli Evropského parlamentu při přijímání rozhodnutí v Evropské unii na základě ustanovení Lisabonské smlouvy. V rámci těchto obecných cílů jsme na našim partnerům položili celou řadu otázek, které pro nás byly obzvláště důležité. Například eh, stav jednání o rámcové dohodě mezi Evropskou unii a Libií, potom migrační toky, eh, programy ve zdravotním sektoru, podpora podniků, hlavně středních a malých podniků, účast Libie na programech pro boj s klimatickými změnami a lepším nakládáním se základními stroji. a potom uznání e, ženevské úmluvy z roku 51 a na závěr jsme žádali Libii, aby ustanovili moratorium na trest smrti. Na začátku byly určité organizační potíže kvůli našim libijským partnerům, kteří změnili program eh, našich zasedání v prvním dni, což vedlo k určitým nepříjemným situacím. Možná, že někteří členové naší delegace se přímo ukvapili, protože nakonec se ta situace vyřešila a bylo možné konstatovat eh, situaci v této zemi. Navštívili jsme některé důležité infrastruktury v Bengazi, a setkali jsme se eh, s politiky v Tripolisu a v podstatě už můžeme teď schrnout tuto misi. Jednak z politického hlediska. Situace eh, v Libii, eh, politická situace se velmi rychle mění. Jsou tam inovační síly a konzervativní síly které spolu neustále vedou dialog a já si myslím, že by stálo za to tento dialog úzce sledovat, protože jsme přesvědčeni, že bude mít dopad jak na interní rozhodnutí, tak na mezinárodní vztahy země s ostatními. A také na případné změny v libijské nomenklatuře, ke kterým by mohlo dojít. Samozřejmě, že ta diskuze je eh, poměrně lineární, ale já si myslím, eh, že je to zajímavý proces, který bychom rozhodně měli sledovat. Tohle je pocit, který jsme měli eh, při setkáních v Tripolisu a Bengazi. I eh, je to popsáno v dokumentu, který jsme tady rozeslali. Tam jménem kongresu eh, tajemník GPLJ jmenoval eh, takovou eh, misi, eh, která měla jednat s naší delegací v Evropském parlamentu, což nám umožní strukturovaný politický dialog a je to v podstatě jedinečný případ ještě kromě Maroka v Magrebu. Samozřejmě, že Libie má značné potíže, obzvláště v oblasti dodržování lidských práv. A je v podstatě takovým prvním krokem prohlášení Libie, že nevylučuje úplně přistoupení k té ženevské úmluvě z roku 51. Také jsme eh, jednali s libijskými úřady a eh, zdá se mi, eh, že přistupují pozitivním způsobem k té rámcové dohodě mezi Libí a Evropskou unii. Totež, co se týká toho moratoria pro trest smrti. Takže jsme tato témata probírali v našich jednáních. A myslíme si, že přesto, že nebylo dosaženo velkého pokroku, tak došlo k takovým prvním krokům. Otvírá se tím nová fáze vztahu mezi Libí a Evropským parlamentem a my tím přebíráme svou roli v evropské politice. Ostatně otevření eh, takové kanceláře delegace Evropské unie v Tripolisu eh, bude co nejdříve nutné, aby mohlo provázet jednání, která teď probíhají. Myslíme si, že dialog mezi Libí a Evropskou unii je velice, důležité, je velice důležitý a že podpis rámcové dohody musí vzít v úvahu tento rámec a tyto podmínky, o kterých jsem mluvil. A z tohoto důvodu jsme toho názoru, že po této návštěvě může Evropský parlament přijmout takové první doporučení radě eh, pro eh, pokyny týkající se jednání, eh, která teď probíhají o rámcové dohodě. A teď závěrečné úvahy. No za prvé, my děkujeme za práci, kterou odvedl velvyslanec Evropské unie, eh, který sice eh, pracuje v Tunisu, ale pomohl nám i eh, v Libii. Ale je třeba na tom ještě více zapracovat. Není tam dostatečná synergie s Evropskou komisí která by měla vnímat práci Evropského parlamentu jakožto pomoc a ne jako nějaké obtěžování nebo překážku. A za druhé, Myslím si, že musíme eh, dobře a stále lépe vysvětlovat novou roli Evropského parlamentu teď, co máme Lisabonskou smlouvu. Já myslím, že to platí nejen v Libii, ale i v ostatních státech, protože to je naprosto zásadní podmínka pro to, abychom byli uznávaní jakožto důležití partneři pro dialog. A za třetí bych chtěl poděkovat všem, kdo se zúčastnili mise, hlavně sekretariátu naší delegace, za výbornou, podpůrnou a přípravnou práci. A to je všechno, děkuji. Já samozřejmě hm, velice děkuji eh, za ta vaše děkování i našemu výboru. Já vím, že máme velmi dobré vztahy. A teď paní Jana Gomeš. Chairman, I would just like to add Pane předsedo, já bych jen dodala, že Libie je skutečně strategicky důležitá pro Evropu. Celá řada z našich členských států má eh, silné a rozvíjející se vztahy s Libií. Libie má diktátorskou vládu, eh, žádné dodržování lidských práv, ale co se týká ekonomického a sociálního sektoru, tak je tam eh, docela eh, spravedlivé rozdělování příjmu z ropy. Zpráva je velmi špatná, chabá. Došlo k určitému otevření se země a myslím si, že je docela zajímavé, že jsme mohli s našimi partnery jednat o veškerých otázkách, eh, co se týká lidských práv. Přestože s námi často ne- nesouhlasili, tak nikdy neodmítli o těch otázkách jednat. A stejně jako Antonio Panceri, na mě udělal velký dojem náš poslední partner, to byl v podstatě něco jako předseda libyského parlamentu, který byl ještě vstřícnější než kdokoliv jiný. A jak říkal Antonio Panceri, jasně přiznal, že by možná mohli přistoupit k té úmluvě OSN o uprchlících. A potom, co se týká přítomnosti UNHCR, to je věc, o které jsme hodně mluvili. Vím, že se o tom teď jedná v Ženevě, UNHCR o tom jedná s a to je naprosto zásadní věc, v podstatě důležitější než cokoliv jiného. Jejich přítomnost v, Ligi, v Libii je velmi důležitá, protože jinak nebudeme mít žádný screening a ochranu uprchlíků. Já si myslím, že Evropa nemůže Libii ignorovat ani pokrok, ke kterému tam dochází, protože Evropa už tam svým způsobem přítomná je, možná neúplně správným způsobem, bilaterálně si myslím já, ale měli bychom se snažit tam angažovat více. Už proto, že je to taková humanitární povinnost, kterou Evropa má. A tím bychom potom mohli i dále přispívat k otvírání se politické scény v Libii, jak už to máme u toho akčního plánu z Bengazi, kde se mluví o vytvoření nějakého centra excelence pro boj s AIDS právě v Bengazi, což by mohlo mít veliký dopad. Oni to teď chtějí opravdu rozšířit na veškeré infekční choroby a já bych chtěla opravdu smeknout před komisařkou Ferrerou Waldnerovou, která eh, to tehdy riskla a byl to opravdu velmi dobrý krok. Takže podle mého názoru ta rámcová dohoda dává sice smysl, ale musí být v některých věcech zásadně zrevidována. Myslím, že bychom měli jasně vyslat eh, signál radě, aby tato přeformulovala ten jednací mandát. Protože věc, která je naprosto nepřijatelná, je, že rada skrze komisi chce vyjednat readmisní dohodu. To prostě není přijatelné, protože mluvíme o zemi, kde je e, diktátorství, která porušuje neustále lidská práva, přestože ratifikovali všechny úmluvy o lidských právech a přestože jsou teď členem Rady pro lidská práva v OSN, vždyť bychom tím porušovali naše vlastní právní závazky, kdybychom podepsali rád místní dohodu s Libií, takže tohle bychom eh, měli rozhodně ukončit. Ostatně Libijci na to stejně nikdy nepřistoupí. Ale měli bychom eh, to zrušit. Paní Aštnová nám ještě pořád neřekla, jaký přesně ten mandát je, ale Libie nám potvrdila, že ta readmisní dohoda je po nich žádána. Takže to je první věc, kterou musíme radě jasně říci. A potom podle mého názoru se také, také musíme radu žádat, aby neustále žádala přístup Libie k úmluvě OSN pro ochranu uprchlíků a přítomnost UNHCR, ty tam prostě být musí. Musí tam být, aby se snažili chránit migranty a případné žadatele o azyl. A myslím si, že by bylo také dobré, kdyby rada navrhla nějaký program přesídlení pro uprchlíky a žadatele o azyl. Protože organizace, které tam pracují, jako třeba IOM, eh, to také radí a my bychom jim s tím mohli pomoci. Také je důležité vytvořit nějaký program pro legální migraci. To je důležité mimo jiné proto, že toky migrantů v Libii jsou stále více součástí obchodu s lidskými bytostmi. A my se tomu nemůžeme vyhýbat. Souhlasím samozřejmě také s tím, že musíme tlačit na moratorium proti na moratorium pro trest smrti a chceme eh, statistiky k těm, eh, kdo byli nedávno, v nedávné době popraveni. A k tomu jsme dostali také velmi pozitivní reakce ze strany našich partnerů. A myslím si, že by také bylo důležité, kdybychom investovali do rozvíjení správních kapacit. Je to jeden ze způsobů, jak posílit občanskou společnost. Vypadá to, že se něco děje, že lidé se chtějí dostat z té izolace, ve které v minulosti žili. A nemůžeme nad tím zavírat oči. A samozřejmě veškeré programy, například podpora e, práv žen a tak dále, budou proto to velmi důležité. A musíme e, Libii zařadit do takové regionální synergie. Buď e, v oblasti udržitelného rozvoje a oni by to chtěli, protože vědí, že ti migranti, kteří prochází Libii, často pochází ze zemí velmi nerozvinutých. No a potom je tam otázka ochrany životního prostředí, protože ten region má velké problémy, nedostatek vody a rozšiřování se pouště. Takže myslím, že tam bychom mohli dosáhnout nějaké pozitivní synergie na regionální úrovni. A na závěr bych ještě chtěla říci, že je důležité, samozřejmě i pro Libyjce, abychom s nimi jednali o přístupu do vízového systému. Oni eh, víza získávají dost těžko a z dobrých důvodů některé členské státy nechtějí dávat Libii víza. Nikdo nezapomíná na bombardování berlínské diskotéky a tak dále, ale možná nějaká facilitace toho režimu. V současné době máme šengenský vízový systém a možná, že by mohl fungovat trochu rychleji. To urychlení by možné bylo. A to je podle mě velmi důležité. Takže ještě jednou bych řekla, že jsem byla že jsem nebyla moc potěšená, když naše kolegyně po prvním dně hned začala vydávat nějaká prohlášení o tom, co se v Libii děje. Myslím si, že to neodpovídalo úplně tomu, co jsme tam viděli. A já jí to řeknu i osobně, říkám to teď tady, že to od ní bylo velmi nekorektní, jakožto od členky naší delegace. Myslím, že musíme předat eh, jasný signál radě a paní Aštnové, protože ta jednání se dostávají do konečné fáze a ještě je můžeme ovlivnit. A myslím si, že je důležité, abychom co nejrychleji eh, schválili nějaké usnesení s doporučeními pro jednání. A pak se tím musíme samozřejmě i dál zabývat, angažovat se v tom. Grazie, onorevole Gomes. Eh, la parola. Děkuji, paní Gomes. Teď pan Jakolino. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Vy jste to již naznačil. Já jsem byl také účastníkem delegace, stejně jako pan Pancery a paní Gomesová a další vysoce postavení členové. Chci poukázat na to, že v zásadě se nám podařilo hovořit o těch bodech na pořadu jednání, zejména ten poslední den byl velmi užitečný. Ale i předtím jsme hovořili o různých oblastech a získalo se nám tam opravdu poznatku i na osobní úrovni v rámci rozhovoru. Nikdo se Chci ještě říct, že jsme dostali zajímavé podněty, které se týkaly otázek lidských práv a chci říci, že mm, my doufám, že je rychle, alespoň částečně přistoupí k té ženevské úmluvě. Že neby je totiž v podstatě před ostatními magrebskými zeměmi, co se tohoto týče, i co se týče přiblížení se evropským, západu, evropským standardům. Samozřejmě to celé musí být podloženo odpovídajícími zařízeními, některé již byla založena, jsou zde záměry velice obsáhlé, které je nyní třeba realizovat. My bychom měli to zohlednit zejména v rámci závěrečných vyjednávání a parlament by měl podpořit vyjednávací proces a chci říci k tomu, co řekli kolegyně a kolegové a týká se to eh, středomorské dimenze. Máme zde důležitý svaz mezi Evropou a ostatními středomorskými státy a týká se to zejména rybolovu. A je důležité, abychom zohlednili objektivní oblasti, jako například eh, hranice, které libijské úřady neuznávají. Neuznávají to vedení hranic. A Neustále se poukazuje na dohodu s Itálií, zejména to, co se týká migračních toků. A bylo se zde řečeno, že samozřejmě migrace se musí zohlednit, musí zohlednit potřeby pracovního trhu. A já chci říci, že je důležité, aby se s Líbí vyjednávalo právě proto, že neustále existují obtíže, které se týkají boje proti obchodu s lidmi, terorismu a obchodu s drogami. Budeme moci mnohem lépe postupovat, když budeme mít dohodu s Líbí. A chci ještě říct si panu Pancerimu a paní Gomesové a týká se to přijetí doporučení parlamentu. Doporučení radě, které se týká uzavření rozsáhlé dohody a toho, že by měla být uzavřena co nejdříve. Pan Arlaky, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mr. Panceri and our delegation. Já bych chtěl <clears throat> pogratulovat panu Panceremu a naší delegaci do Líbie dosáhly v mnoha ohledech vynikajících výsledků a měli bychom jim být zavázáni a vděční, protože eh, je eh, vidět, co tento parlament dokáže, když vidí určité prázdné místo v zahraniční politice EU zahájit tedy eh, dialog s takovou zemí, jako je Libie, která je důležitá pro EU a některé členské eh, státy. Je vidět a ukázali tím, že tato metoda funguje velmi dobře, metoda spolupráce a eh, Příklad vztahů mezi EU a Libií je vynikajícím příkladem toho, co může EU dosáhnout, když se řídí svým mm, sklonem, e, svým pocitem nikoli e, a nenechá se e, inspirovat bezvýhradně americkým postojem. Tato země Libie byla mm, začleněna před několika lety do osy zla a byla považována za nepřátelskou a Evropa nezdílí plně tento názor. Uvědomujeme si, že se Libie stala marginální až zoufalou zemí, která se dostala do oblasti podpory terorismu a do mm, oblasti zbraní hromadného ničení a to, že Libie přijala evropský přístup odzbrojila a opustila tento, tyto svoje sklony eh, k terorismu a mezinárodnímu násilí je vynikajícím úspěchem mezinárodního společenství a evropské metody. Kdyby Evropa mohla stejně postupovat ve jiných oblastech jako s, eh, se zem, jinými zeměmi, jako s Iránem a dalším, Eh, rozhodně jsem přesvědčen, že by to bylo k výhodě a prospěchu všech. Měli bychom eh, pokračovat tímto směrem a opírat se o skutečnost nebo vzít v potaz tu skutečnost, že komise ani rada se tudy nevydávají, ale e, naštěstí systém je takový, že parlament se mohl zhostit té iniciativy a začít e, Eh, na nové půdě v oblasti zahraničních eh, vztahů. Eh, úspěch Prodyho komise, která začala tento přístup a zcela změnila předcházející přístup a italská, vlastní italská zkušenost ve vztazí s Libií je tež velmi zajímavá a užitečná a je v souladu s tímto evropským příkladem a e, je, navazují na tuto politiku jak středolevé, tak pravolevé vlády. Prodych vláda to zahájila, ale e, přijali to i následné vlády a veslo, vedlo to k velmi dobrým výsledkům v oblasti imigrace, v oblasti spolupráce energetické a také k <clears throat> zlepšení situace lidských práv v Libii e, postihy, sankce, odsuzování Libie, to nefunguje. Jediná pracovní metoda je naše metoda a my bychom si toho měli být mnohem více vědomi a být na to mnohem více hrdí. Jenom vinit Libii ze všech eh, různých negativních zemí není ta cesta. Pokud chceme pomoci občanské společnosti, občanským právům v Libii, musíme spolupracovat a ne jít cestou hrozeb a sankcí. A pří, eh, příklad vztahu Libie EU je jasným příkladem toho, že Sankce vedou pouze k mezinárodnímu násilí a problémům, že spolupráce je jediná cesta a že bychom tuto cestu měli nadále rozvíjet a ukázat na tomto příkladě, že dokážeme být vůči silou. Parlament má i jiné nástroje vedle těch nástrojů, které existují, nějaké č- a, a může sloužit jako příklad evropské zahraniční politiky. Děkuji, pan Lambsdorff. Děkuji, pane předsedo, já jsem pozitivně překvapen, protože já jsem jenom zahlédli, zahlédl některé e-maily s celým s vyjádřeními, která byla velmi v rozporu s tím, co jsme slyšeli dnes. A skutečně si myslím, že spolupráce a angažovanost je něco, co nám pomůže v této uh, věci. Já mám něk- já mám pár otázek či poznámek, které bych chtěl u, učinit. Co by mělo být obsahem rámcové dohody? To bychom si měli jasně definovat. To za prvé. Za druhé, myslím si, že bychom se eh, neměli eh, sami sebe nějakým způsobem šálit. Eh, bylo tady jasně řečeno, jak se věci mají, že, že to je diktátorský režim a neměli bychom tedy se příliš natchnout a příliš doufat. Bilaterální vztahy mezi Švýcarskem a Libií se vyvíjely po dlouhou dobu kvůli incidentu, který poškodil rodinu diktátoru a vedlo to k zastrašování braní rukojmích na straně země, kterou považujeme za strategicky významnou zemí. A to skutečně je. Třetím bodem jsou readmise. Nemyslím si, že bychom mohli mít dohodu bez doložky o readmizí. To je, je Libie nejenom, že eh, je eh, zemí původu pro mnoho uprchlíků, ale je také transitní zemí pro další uprchlíky z celého kontinentu. A ta readmise je důležitá. A já jsem si v jednu chvíli připadala jak v Buñuelově filmu když zde hovoříme o spolupráci s Kadáfím v eh, rámci rámcové dohodu, dohody, což je, vynik, což je velký krok, a e, přitom, e, když e, máme s Izraelem dohodnout rámcovou dohodu, tak se ukazuje, že narážíme na spoustu překážek, které jsou na drobné úrovni, například uznávání farmaceutických produktů. Takže takovéto, takováto spolupráce, spolupráce se zemí, která je problematická, která je zcela jasně diktátorská, měli bychom mm, se o to více zapojit eh, do takové spolupráce s demokratickými zeměmi, byť se nám jejich vláda třeba nelíbí. A nyní eh, kolega Verča. Monsieur le Président. Eh, Pane předsedo, já budu mluvit stručně. Chtěla jsem jen odsoudit klima, které panuje na tomto výboru teď. Protože nemohu být spokojena s tím, co tady říká většina našich kolegů. Obzvláště, že bychom měli postupovat k rámcové dohodě s Libí, jako by se nic nedělo, když všichni víme, co se v té zemi děje. Ana Gomeš je jediná, kdo to skutečně zmínil. Víme, že jde v těch jednáních s Itálií. A když známe hrozby a rizika, pro některé imigranty a uprchlíky, protože Libie je zemí, v níž je právo na azyl co nej, nejvíce ohroženo. Já myslím, že to je jasný příklad toho, co nesmíme dělat. To znamená, e, kvůli ekonomickým a politickým zájmům dávat e, privilegované postavení takovéto zemi. Nemohu k tomu mlčet a tvářit se, jako by o nic nešlo. Chtěla bych říci, že prostě není možné podle mě jednat eh, ze zemí, kde není respektováno nějaké minimum demokracie a lidských práv a nevěřím slibům Libie v této věci. Jak říkal náš kolega Lansdorf, víme, jak to je ze sliby Libie a pokud chceme, můžeme se zeptat Švýcarska, které velmi dobře ví, jaké to je. Darei la a teď zástupce komise, pan Brune. Prosím, jestli chcete. Uh, bonjour, bonjour à tous. Dobrý večer. Já mohu dnes eh, na tomto setkání jen zopakovat, respektive nejdřív vám děkuji za slovo a za druhé bych řekl, že komise je eh, vám vždy k dispozici, aby eh, sledovala politiky, které definovala Rada Evropské unie, co se týká eh, našeho jednání s Libií. Víte, že už to probíhá několik let. Dlouho jsme podporovali tuto politiku angažovanosti v této zemi, protože si myslíme, že Evropská unie a Libie mají částečně společné zájmy a že tato politika je nejlepší způsob, jak se pokusit vylepšit situaci politickou, hospodářskou i sociální v této zemi. Tato politika eh, samozřejmě musí respektovat eh, hodnoty Evropské unie. Chtěl bych také říci, že komise někdy přijímala určitá rizika, aby podpořila zájmy Evropské unie. Například, když jsme vytvořili ten akční plán z Bengazy, abychom řešili urgentní humanitární situaci, také e, v případě nedávného podpisu společného komuniké v oblasti spolupráce e, pro migraci. Já myslím, že jsme jasně ukázali, že chceme vést takovou angažovanou konstruktivní politiku vůči partnerovi, který zůstává takovým problematickým partnerem. No a co se týká jednání o rámcové dohodě, tak já vám dnes mohu jen říci, že další kolo proběhne pozítří v Tripolisu. A že je ještě příliš brzy na to nějak odhadovat eh, výsledek těchto jednání, protože mnozí z vás velmi správně říkali, že je tam spousta problémů, hlavně v obchodní oblasti a oblasti migrace a eh, ochrany práv uprchlíků. Komise je vám samozřejmě k dispozici, eh, můžeme vám detailně, můžeme vás detailně informovat eh, o další etapě jednání, jakmile se vrátíme z Tripolisu, to znamená od příštího týdne, stejně jako jsme činili až doteď. Děkuji. Dobře, teď bych dal slovo dvěma zpravodajům zase, paní Gomeš a panu Pancerimu, aby to mohli uzavřít. Thank you, Mr. Chairman. I, I, Pane předsedo, já souhlasím s tím, co řekli kolegové. My jsme skutečně zde tváří v tvář diktátor a je to diktátorský režim, který je v našem sousedství a musíme s ním nějakým způsobem jednat, abychom mohli minimalizovat, minimalizovat dopad politik, které přijali některé členské státy, zejména v oblasti migrace. A pokud to nemůžeme učinit v rámci uh, smlouvy, která byla vyjednána za uh, uh, přítomnosti OSN, my vlastně budeme zhoršovat uh, situaci uh, uprchlíků a také imigrantů, legálních imigrantů. Uh, li, Libici nehovoří o migrantech, hovoří o zahraničních pracovnících, kteří jsou velmi diskriminováni a pokud tam budeme přítomni, pokud tam budou mezinárodní organizace, tak se podaří získat informace a podaří se zabránit ne, nejhorším. A některé eh, členské země tam již jsou přítomny svým vlastním způsobem a je potřeba nějakým způsobem to kontrolovat, sjednotit. A viděli jsme znaky určitého otvírání, nemyslím změny režimu, ale eh, otvírání občanské společnosti a to bychom měli podpořit toto otvírání abychom pomohli eh, těmto organizacím občanské společnosti budovat kapacitu, zlepšovat se. A my nepřijímáme, my nemůžeme přijímat smlouvy jenom s těmi zeměmi, které jsou úplně bezchybné, co se týče eh, lidských práv. To by bylo ideální, ale tak to není. Žádná země není ideální, ale máme tady celou škálu až po eh, ty diktátorské režimy. A já jsem přesvědčena, že když tam budeme přítomni v žádném kontextu, který by mohl být nastaven touto rámcovou smlouvou a my jako parlament máme schopnost ji kontrolovat. My jsme tam řekli, že bez nás by to nebylo možné. Můžeme skutečně něčemu přispět, něco e, změnit a směřovat k pozitivnímu vývoji. Sí, brevemente. Pan Pancery. Ano, jen velmi stručně, já bych chtěl uklidnit některé kolegy, že z naší strany rozhodně nejsme naivní. My víme, eh, jaká je situace s libijskými úřady. Myslím, že jsem říkal už ve svém úvodu, že víme, že eh, Libie se nechová příliš linárně, ale ani příliš racionálně. Ale vidím tady určité alternativy. Myslím, že musíme sledovat naši linii, to znamená co nejotevřenější vztahy eh, s touto zemí, posilovat politický dialog, ale zároveň uplatňovat neustále naše podmínky, které jsou jasné a které tady připomíná i Ana Gomeš. Já si myslím, že tím, že se odvrátíme od Libie, nevyřešíme problém uprchlíků. Možná, že tím lehčíme svému svědomí, ale neuděláme tím to, co je naší povinností jakožto Evropského parlamentu a jeho poslanců. A komisi bych řekl, že možná potřebujeme trošku více odvahy a nadšení také pro spolupráci s Evropským parlamentem, což je věc, která vám se vám často nedostává a kterou tady musíme zopakovat. A závěry jsou, myslím, velmi jasné. My si myslíme, že je užitečné sformulovat doporučení pro radu, aby v té rámcové dohodě byly všechny ty důležité prvky. Myslíme si, že je možné dosáhnout rámcové dohody, ovšem pod podmínkou, že tam budou ty věci, které jsme se tady snažili prosadit. Děkuji. Dobře, já děkuji všem, eh, kdo tady vystoupili. Myslím si, že můžeme diskuzi považovat za uzavřenou. Když jsme si teď vyslechli názory všech kolegů a vytvořit to doporučení, aby ta rámcová dohoda s se uh, probírala v prosinci, aby se podepsala, aby tam byly všechny ty prvky, také dostatečná kritika, o kterých jsme tady mluvili. Děkuji a teď velmi krátkou pauzu předtím, než budeme pokračovat v 18 hodin se slyšením komisaře Filaho. Pane předsedo, mám otázku. Je to tak, že pan, eh, je to tak, že pan eh, komisař Chile má v současné době tiskovou konferenci k této stejné věci? No, so, eh... No já nevím, já vůbec nevím, co teď pan komisař dělá. Většinou eh, přichází včas. Eh, má tady být v 18 hodin. My to zjistíme. Äh, Herr Präsident, ich habe da noch eine Frage. Pane předsedo, ještě jedna otázka. Pokud nám zde chce říct něco, co předtím řekl na tiskovce, tak to tady nemusím být, to můžu jít do své kanceláře a dělat něco užitečného. Mělo by se mu jasně ukázat, že toto my neakceptujeme. Prosím vás, abyste v rámci svého uvítání toto panu komisaři jasně vysvětlil. Ano, pokud se ukáže, že to skutečně tak je, tak to učiníme. Jako Prego, onorevole Prosím, pan Vigenin. If the same... Já souhlasím, že pokud jsou to stejné věci, pokud stejné věci jsou zveřejněny pro média, my, ale to nevíme, eh, možná, že tady nám řekne něco jiného nebo něco více než médiím. Myslím si, že pokud máme s ním jednání v šest, tak eh, těžko můžeme odhadovat, co je náplní tiskové konference předtím. Eh, měli bychom se pana komisaře zeptat, zda je to za byla tisková konference a jaké bylo její téma, ale neměli bychom z toho zase dělat velký problém. Mm-hmm. Va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il... Dobře, tak je mi potvrzeno tady, že pan komisař File po zasedání kolegia měl tiskovou konferenci k této otázce. Až přijde sem, tak se ho zeptáme. Aby, aby nám řekl, co tady vlastně řekl tomu tisku a to dříve, než o tom jednal s příslušným institucionálním orgánem, tedy s námi. Bene, colleghi, possiamo iniziare. Milí kolegové, nyní můžeme zahájit naši schůzi s panem komisařem Štefanem Filen. Pan komisař zavítal mezi nás a má pouze čtyři minuty spoždění, takže to je opravdová výjimka, protože většinou je naprosto přesný a přichází přesně včas. to jako v Odiseji u Homéra, kde člověk usne. A pan komisař nás nyní spraví o situaci s současnými kandidátskými zeměmi a také s budoucími kandidátskými zeměmi, protože komise učinila určitá rozhodnutí v tomto smyslu, která otevírají nové perspektivy. Nyní stojíme podstatě před závěrem vyjednávání s Chorvatskem, Makedonie, Albánie a Srbsko pravděpodobně zahájí přístupová jednání. Uh, tam existují různé prognózy k tomuto a pan komisař se k tomu nyní vyjádří. Víme, že pan komisař byl vždy velice otevřený v tom, jakým způsobem nás informoval o těch různých možných scénářích vývoje. Chci poukázat na to, že jistí kolegové v době krátké přestávky byli informováni o tom, že jste po zasedání sboru komisařů uspořádal tiskovou konferenci pravděpodobně o tomto tématu. Takže bych chtěl poprosit takže to vypadá, že jste uspořádal tiskovou konferenci ještě dříve, než jste o tom hovořil s námi. A vznikl zde dojem, že jste se obrátil na tisk dříve než na nás. My samozřejmě nemáme nic proti tomu, že hm, komunikujete s tiskem, to samozřejmě jedna z vašich institucionálních úkolů, ale chtěl bych poukázat na to, že jisté kolegyně a jistí kolegové o tomto aspektu hovořili zde na schůzi. Byl bych vám děčný, kdybyste se vyjádřil tedy k této poněkud ožehavé kritice, která zde byla nadnesena a kdybyste nám nyní informoval o těch různých prognózách. Prosím, máte slovo. Chairman. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci a poslankyně, je to první balíček k rozšíření a proč to zmiňuji, protože předpokládám, že si tímto vytvořím prostor na zlepšení u druhého balíčku. Já jsem se mohl skutečně dostavit o ty tři minuty dříve a naplnit tedy tak tu přesnost a za druhé e, vzhledem k tomu, nebo kdybych se nebyl dostal do těch neobvyklých okolností dnes, to uh, Eh, setkání, jednání kolegie nezačínalo ráno, ale odpoledne a eh, doufám, že kdyby k tomu bylo nedošlo, tak bych byl mohl být tak přesný, jak jste vy eh, zmiňoval. To znamená, po dopoledním jednání s kolegiem bych nejdříve navštívil Evropský parlament a potom teprve hovořil s novináři. Ale protože došlo k těmto neobvyklým skutečnostem, okolnostem v te, dnes. I tak jsem se snažil svůj program upravit tak a přizpůsobit ho tak a poslal jsem text balíčku rozšíření včera večer. Uh, uh, poslancům, aby měli možnost se s tím seznámit eh, předem. Nicméně tu kritiku beru velmi eh, seriózně a uvědomuji si, eh, co je důvodem pocitů poslanců parlamentu. Jsem <clears throat> velmi potěšen, že zde dnes mohl představit balíček rozšíření přijatý v roce 2010. Chci nejdříve zmínit některé klíčové problémy a výzvy přístupového procesu, potom se e, zmíním o dvou stanoviscích k e, Černéhoře a Albánii a potom vám přednesu hlavní závěry, které se týkají dalších kandidátských a, poten, kandidátských a potenciálních kandidátských zemí. Jaké jsou klíčové e, výzvy a úkoly? Tento balíček je vždy přijímán koncem roku kdy se zmiňují eh, konkrétní pokroky eh, v rozšiřování a vždy dokazujeme tímto balíčkem, že zlepšujeme proces rozšiřování. Základy tohoto procesu jsou stejné. Plné, eh, plné respektování kodaňských kritérií, obnovený konsenzus z roku 2006, plný ohled na závazky, které jsme my jako Evropská unie učinili a také plný respekt podmíněnosti, která platí pro kandidátské země. Toto je ověřená metoda a přivedla mnoho členských zemí do lůna Evropské unie. Ale vždy je možno tuto metodu rafin, eh, vylepšovat a Eh, upravovat tak, aby se přizpůsobila realitě. To znamená, že pravidla hry zůstávají stejná, ale jejich uplatňování odráží poučení, která jsme si odnesli z posledního kola rozšíření. Nyní máme zahajovací i ukončovací měřítka, benchmarky, které jsou souhlas, odsouhlaseny členskými státy na základě konsensu také očekáváme eh, přesvědčivou, trvalé, přesvědčivé trvalé naplňování těchto benchmarků, těchto měřítek, zejména v oblasti soudnictví a základních práv velmi úzce monitorujeme implementaci závazku, závazku po té, co dojde k přijetí kapitol eh, podmíněně. A, a to se děje cestou monitorovacích tabulek, které jsou projednávány v členských státech. My dále provádíme analýzu absorpční kapacity klíčových odvětví. Když jsem zde hovořil eh, během slyšení eh, před jmenováním zdůrazňoval jsem důležitost toho, aby země, pro rozši- země, které se chtějí připojit do Evropské unie, dostaly politické vedení a podporu. Chci to říci jasně, politické vedení a podmíněnost, eh, to znamená kladení podmínek, jsou dvou, dvě strany jedné mince. Je potřeba zajistit, aby ten proces byl jednak podpůrný, to znamená dával jim podporou, ale zároveň, aby byl velmi přísný při ověřování plnění kritérií. Toto je skutečně klíč k trvalé důvěryhodnosti a e, vůli. Je to jakýsi leitmotiv mého působení ve funkci. Něco k celkovému kontextu e, e, rozšiřování a jaký je hlavní, hlavní těžiště našeho strategického balíčku. Ekonomická krize a její důsledky jsou v popředí zájmu všech a v této chvíli si mohou mnozí klást otázku, proč je eh, rozšíření důležité. Je důležité, protože posiluje mír a stabilitu v Evropě. Je to strategickým zájmem Evropské unie postoupit s eh, procesem rozšiřování na základě dohodnutých principů a podmínek a na základě obnoveného koncenzu k rozšíření. Tento proces nám pomůže lépe dosáhnout našich vlastních politických cílů v celé řadě oblastí, které jsou klíčové pro ekonomické oživení a udržitelný růst. To, mezi to patří řešení ekonomické krize, propagace cílů agendy 2020 a e, celkově budování Evropské unie jako bezpečného místa. Jde o to, abychom se prosadili na celosvětové hřišti. Na základě mm, globální ekonomické recese je nutná intenzifikace ekonomického dialogu a užší ekonomická spolupráce se zeměmi rozšiřování a s dalšími soused, sousedícími zeměmi, což nám umožní, abychom společně krizi překonali, zlepšili konkurenceschopnost a vytvářeli pracovní písma, místa. Politika rozšíření umožňuje EU řešit výzvy a problémy měnícího se multipolárního světa, ve kterém je třeba abychom pokračovali v prosazování našich hodno, hodnot a zájmů až i za našimi hranicemi. Měli bychom se prezentovat jako Unie, která buduje spolupráci mezi budouc- minulými rivaly, přičemž zachovává nejvyšší standardy lidských práv a tím přispívá k formování světa kolem nás. Naše politika je taková, že ty problémy a výzvy chceme přeměnit v příležitosti. Příležitost pro bezpečnější Evropu, která je také místem prosperity. Za posledních eh, několik let jsme zaznamenali konkrétní úspěchy liberalizace víz, eh, eh, počínaje liberalizací víz a končí konstitucionální reformou. Tento pokrok dokazuje, že rozšiřování je účinnou politikou. Abychom byli i nadále úspěšní, je potřeba, aby naše politika rozšíření byla i nadále kredibilní, důvěryhodná. Důvěryhodnost je dvoustranný proces. Pro členské země je důvěryhodnost procesu rozšiřování přísná podmíněnost ve směru k žadatelům. Znamená to, že eh, kandidátská země může být doporučena pro členství jenom, když je stoprocentně připravena zejména pro kandidáty a možné kandidátské země je ta důvěryhodnost o e, hmotném výhledu na členství. Je třeba jim nabídnout takový rámec, ve kterém mohou dosáhnout skutečné změny, skutečné reformy a skutečných výsledků. Pro jednotlivé země vyjednávání, přístupová vyjednávání nejsou jenom o odškrtávání si okýnek, eh, ty země musí mít trvalou, eh, trvalou a trvající eh, historii eh, důvěryhodné reformy a jejího plnění. V důsledku toho se, jsme, skutečně chceme zajistit, aby se žádná země nemohla stát bez stoprocentní připravenosti členem EU, ale stejně je potřeba, aby i Evropská unie byla stoprocentně připravena předtím, než se dále rozšíří. Vstup v platnost Lisabon, Lisabonské smlouvy smlouvy je nyní klíčovým prvkem v naší schopnosti se rozšiřovat. Tím, že jsme odstranili institucionální překážky, je možné, abychom nadále plnili naší, náš program rozšiřování a přitom pokračovali v evropské integraci. Ta stoprocentní připravenost nám pomůže dosáhnout dalšího klíčového prvku procesu rozšíření. Podpora občanů v, jak v EU, tak v e, tedy do, roz, e, pomůže nám dosáhnout podpory občanů v, jak v EU, tak v žadatelských zemích. A tím připraví rozšíření jako pozitivní věc jak pro občany, tak také pro politický establishment. E, v roce 2010 zdůrazňujeme v naší strategii reformu e, veřejné zprávy a soudnictví a boj proti organizovanému zločinu a korupci. Pouze, do, e, pouze dobře, dobrý a trvalá, trvalá historie i v těchto oblastech, čili trvalost těch reform, nám zaručí, že reformy povedou skutečně k žádoucím změnám a ku prospěchu společnosti nebude potom nadále nutné po vstupu kontinuálně ověřovat, zda je vše plněno. Chci zmínit některá klíčové věci, které si zaslouží naší pozornost. Za prvé, e, svoboda vyjadřování, svoboda tisku je stále, určitých, je stále v těchto zemích problematické a je třeba ji monitorovat. Za B, bilaterální věci je třeba řešit e, těmi stranami, kterých se dotýkají, a to v duchu sousedské spolupráce a s přihlédnutím k zájmům EU. Tyto věci by neměly zdržet proces rozšiřování či vstupu. Je třeba překonat dědictví konfliktů minulosti a budovat na pozitivních, eh, pozitivních momentech smíření. Za C. Regionální spolupráce je klíčovým prvkem eh, procesu stabilizace a přidružení. Neměla by být podrývána tato regionální spolupráce rozdílnými přístupy ke Kosovu. Za D eh, liberalizace víz. Zde došlo k velkému pokroku a po vízová povinnost eh, byla odstraněna pro občany um, Eh, pro občany Makedonie, Černé hory a Srbska. A včera bylo dohodnuto, že vízové požadavky budou odstraněny i pro občany Bosny a Hercegoviny a Albánie. Eh, s Kosovem eh, předpokládáme dialog o vízové liberalizaci v krátké době. Je potřeba abychom nadále usilovali o trvalou implementaci nastavených podmínek a to i po vízové liberalizaci. Nyní stanoviska k Černé hoře a Albánii. Jak jsem říkal, jak jsem řekl, byla přijata stanoviska k Albánii a k Černé hoře. Komise doporučuje, aby vyjednávání o přístupu byla zahájena s Černou horou a Albánií, jakmile tyto země dosáhnou uspokojivé míry plnění e, kritérií členství a zejména splní celou řadu klíčových priorit, která jsou vymezena v našich stanoviscích. My jsme vyhodnotili každou zemi na základě jejich vlastních úspěchů a zásad a došli k tomu, že zde je klíčový rozdíl mezi oběma zmiňovanými zem, zeměmi. Na plnění kodaňských kritérií je rozhodující pro eh, doporučení zda zahájit vyjednávání o přístupu. Obě země již učinili dobrý pokrok, ale je zde ještě celá řada ehm, nevyřešených otázek, které eh, je třeba vyřešit předtím, než dojde k zahájení. Zejména jde o otázku právního státu. Stanovisko k Montenegru eh, zmiňuje pokrok, který byl učiněn, zejména při vytváření institucionálního rámce. Parlament funguje řádně a existuje konstruktivní dialog mezi politickými stranami. Ta země hraje pozitivní regionální úlohu a mezietnické vztahy jsou dobré. Jako uznání pokroku doporučujeme statut kandidátské země pro Černou horu. To odráží naše stanovisko, že pokrok by měl vést k hmatatelným výsledkům na cestě k přistoupení. Albánie také učinila dobrý pokrok v oblasti přípravy na politické úrovni a hraje pozitivní úlohu v regionálních vztazích. Ale v celé řadě o oblasti je její eh, situace poškozována trvalou politickou krizí, která spochybňuje stabilitu albánských eh, institucí. To vedlo k problémům, které se týkají eh, řádného fungování parlamentu a vedlo to také k problémům s klíčovými reformami. To je překážkou plnění kodaňských kritérií. Nenavrhujeme tedy e, statut kandidátské země a to je v souvislosti či, či konsistentní s naší politikou dosud. Po již více než e, rok a já zde děkuji úsilí Evropskému parlamentu. Více než rok jsme jasně říkali všem politickým stranám, to opakuji, ať jsou ve vládě či v opozici, všem politickým stranám, aby předvedli svoji odpovědnost a aby vyřešili politickou eh, krizi eh, pokud máme přijmout tento přístup založený na kredibilitě, důvěryhodnosti, je potřeba, abychom v našich stanoviscích jasně řekli, jaké je, jaké je to stanovisko a abychom nabídli jasné vedení, jasné doporučení těm zemím, jak postupovat. Vyhodnotíme v roce 2011 v našem roz, balíčku pro rozšíření znovu tyto dvě země a každá země eh, sama i si předurčuje pokrok eh, v této věci. A nyní k dalším kandidátským a potenciálním kandidátským zemím. Co se týče Chorvatska, Eh, <clears throat> přístupová vyjednávání, jednání došla do finální fáze. Chci zdůraznit, že plná spolu, spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii je nadále požadavkem pro to, aby Chorvatsko uh, mohlo dosáhnout pokroku při přístupních jednání a to v souladu s vyjednávacím rámcem. Komise má za to, že vyjednávání by měla být uzavřena, jakmile eh, Chorvatsko splní všechny nesplněné uzavírající benchmarky, eh, měřítka, a to zejména v oblasti soudnictví a základních eh, práv. Je třeba zajistit <clears throat> zase trvalé plnění a trvalou implementaci těchto kritérií a poté zváží EU Eh, právě tu možnost, že není nutné nadále pokračovat s dalším o, ověřování či verifikací. Eh, relevantní kapitolu 23 vyhodnotíme v první čtvrtině roku 2011. Kvalita a důvěryhodnost výsledků eh, přístupového procesu s Chorvatskem jsou naprosto klíčové pro celý region. Turecko. Turecko nadále pokračuje v politickém systému re, procesu restu, reform, především pokud jde o reformu ústavy. Další výsledky jsou ale ještě dále potřebné, pokud jde o základní lidská práva, demokratické otevírání a také začlenění všech zúčastněných stran do re, procesu reform. Především jde o svobodu projevu, která musí být v praxi zajištěna. Dalším pokrokem v oblasti naplňování těchto benchmarků, stejně jako požadavků specifikovaných v vyjednávacím rámci, bude Turecko schopno urychlit pro postup rozhovorů. Je teď tedy naprosto urgentní a dovolte, abych to skutečně zdůraznil, tuto urgentnost, naléhavost, že aby, Irs, aby Turecko splnilo všechny povinnosti plné nediskriminační implementace tohoto dodatkového protokolu k asociační dohodě. Pokud nedojde k pokroku, potom komise doporučuje, aby Evropská unie nadále eh, udržela v platnosti opatření z roku 2016 a to bude mít nadále dopad na celkový pokrok v těchto jednáních. Pokud jde o téma Kypru, tam eh, představitelé kyperských řeků a kyperských Turků. Těchto komunit tady nadále pokračují ve vyjednáváních eh, ohledně komplexního eh, vyrovnání v rámci pod křídly OSN a já tady apeluji na eh, lídry obou těchto komunit, aby co v nejbližší době se pokusili dosáhnout uspokojivého vyřešení situace. Dále nadále zdůrazňujeme naše, náš apel na Turecko, aby se snažilo přispívat ke konkrétním podmínkám komplexního vyrovnání této kyperské otázky. Island. Byl už také zahájen přístupový proces s Islandem. Přístupové rozhovory byly zahájeny v červenci 2010 a kontrola, screening legislativy v Islandu začne příští týden. První kapitoly by mohly být zahájeny ještě před letním pauzou. Příští rok Island také bude muset vyplnit všechny existující povinnosti, včetně ty, které jsou v rámci eh, dozorčího orgánu EFTA, v rámci dohody o Evropském hospodářském prostoru. Budou potřebné, potřebná velká úsilí, aby bylo zajištěno, že občaně, občané Islandu budou správně informováni o tom, co vlastně představuje členství v Evropské unie. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Ta nadále úspěšně plní politická kritéria. Došlo také k dalšímu pokroku v klíčových oblastech reform, ačkoliv tomu bylo mm, za poměrně nevyrovnané rychlosti, takže je stále potřeba vyvinout další úsilí, především pokud jde o soudnictví a reformy veřejné zprávy. Komise zde znovu opakuje své doporučení, že by měly být zahájeny rozhovory o přístupu k Evropské unii s bývalou Jugoslávskou republikou Makedonii. K tomuto je nicméně potřeba jednomyslného rozhodnutí členských států a proto bude naprosto zásadní, vyjednaný a vzá, obecně, akceptovan, obecně akceptované řešení eh, tohoto, této oblasti. V říjnu 2010 Rada přizvala komisi, aby eh, předložila své stanovisko k Srbsku. Tato země nadále implementuje politickou, tedy ag, mm, reformu v oblasti politické a také nadále se snaží zlepšovat eh, svou, svou pověst v oblasti implementování dočasné prozatímní dohody. Nadále ještě jsou ale třeba další úsilí, pokud jde především reformu v oblasti soudnictví, veřejné zprávy a také boje proti organizovanému zločinu a korupci. Srbsko nadále spolupracuje s Mezinárodním trestním soudem pro bývalou Jugoslávii, nicméně nadále Eh, se ještě nepodařilo dopadnout dva hlavní uprchlíky. Plná spolupráce s tímto soudním dvorem nadále zůstává mezinárodním povinností. Je třeba, aby Srbsko projevilo konstruktivní přístup k účasti Kosova v regionálním obchodu a spolupráci je třeba posílit spolupráci s EULEXem, také posílit zásady právního státu, především v oblasti severního Kosova. Bosna a Hercegovina. Po říjnových všeobecných volbách Bosna a Hercegovina musí velice akutně urychlit všechny reformy. Především je třeba, aby sladila svou ústavu s Evropskou umluvou o lidských právech a aby zlepšila účinnost a fungování svých institucí. Země musí být schopna přijmout, provádět a vymáhat zákony a předpisy Evropské unie. Pokud jde o mezinárodní povinnosti, tak tam nadále zůstává zásadní, aby Bosna a Hercegovina dosáhla pokroku směrem k dosažení všech povinností a plnění všech povinností a podmínek, které byly Eh, stanoveny pro uzavření úřadu pro vysokého zastupitele, zástupce. Po eh, v návaznosti na rezoluci generálního shromáždění OSN bude Evropská unie se snažit podporovat dialog mezi Bělehradem a Preštinou pro podporu spolupráce, aby bylo dosaženo pokroku na cestě k Evropské unie a aby se také zlepšily životy běžných občanů. Tato je velice důležitá příležitost nejenom pro bilaterální vztahy, ale také pro celý region a regionální spolupráci jako V Kosovu pokročil decentralizační proces. E, spolupráce s Eulexem je intenzivnější, ale Zůstávají i další výzvy, co se týče právního státu, veřejné zprávy a soudnictví. Je potřeba dokázat více na poli boje s korupcí, organizovaným zločinem a praním peněz. Dialog a smíření mezi jednotlivými um, obcemi a ochrana uh, menšin uh, především kosovští srbové nám stále ještě uh, budí obavy. Úřady musí zajistit konstruktivní přístup eh, k účasti Kosova na regionálních eh, fórech pro spolupráci, aby udrželo krok eh, s vývojem celého regionu. Závěr, pane předsedo, vážení poslanci. Závěrem chci říci, že současný proces rozšíření představuje obrovský potenciál řešení globálních výzev. Abychom využili plného potenciálu, musíme zajistit důvěryhodnost a kontinuitu tohoto procesu. Nesmíme si dovolit ztratit dynamiku. To jsou, toto jsou tedy hlavní sdělení eh, balíčku pro rozšíření z roku 2010. Eh, než vám jej předám, rád bych eh, vyslovil krát, krátce vyslovil k naší společné práci. Závazek Evropské unie k procesu rozšíření je odrazem mého vlastního přesvědčení, přesvědčení členských států, ale i jistě parlamentu, že rozšíření je v našem vzájemném zájmu. A v únoru, když jsem před vás poprvé přišel během veřejných slyšení, jsem slíbil, že s vámi budu udržovat co nejbližší, nejužší kontakt. Doufám, že tento kontakt byl stejně užitečný, tak jako byl prospěšný pro mě v rámci tohoto výboru máte obrovské zkušenosti a dobře chápete proces rozšíření. Pane předsedo, jsem si jist, že budeme úzce spolupracovat ve prospěch jak Evropské unie, tak i těch zemí, které se, se chtějí vidět jako členské státy Evropské unie. Za poslední rok jsme byli svědky úsilí, eh, které kandidátské země činí i v této složité a těžké době. Bylo dosaženo skutečného eh, pokroku, i když zbývající úkoly jsou neméně veliké. Tyto země si eh, zaslouží naší podporu, ode mě ji dostanou a jsem si jist, že od vás také. Děkuji vám za pozornost a trpělivost. Děkuji, pane komisaři. Byla, máme zde celou řadu žádostí o slovo. Abychom ušetřili trošku času a abychom mohli hovořit i o těch nejholoustivějších tématech, tak bych na začátek dal slovo zpravodaji, pokud se týká jednotlivých zemí, dvě a půl minuty, a potom budeme postupovat podle seznamu a samozřejmě dáme přednost koordinátorům. Takže nejprve dávám slovo zpravodajce a potom panu Salafrankovi na dvě minuty třicet vteřin. Eh, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, děkuji za to, že jste znovu před nás přišel a hovořil s námi. Myslím si, že nesmíme být příliš nároční ke komisaře Filemu a myslím si, že bychom měli využívat jeho návrhu pro, ke spolupráci které eh, vyjádřil směrem k našemu výboru. To, že s námi sdílí rozhodnutí kolegia komisařů, je něco, co už má dlouhou tradici, nicméně nemůžeme žádat po komisaři filemu postoj nebo způsoby chování, které jiní komisaři nemějí, tak abychom nezneužívali jeho vynikající spolupráce, kterou s ním máme. Uh, Kolegyně, která zde není mezi námi, mě pověřila, abych se zmíř, zmínil o Turecku. Už asi pět let jsme před pěti lety jsme začali eh, vyjednávat s Tureckem a pane předsedo, byly hm, dobré výsledky a horší, pokud se týká situace lidských práv zejména. Došlo k určitému kladnému vývoji v rámci tohoto postupu. Uh, ale jsou zase nicméně některé významné problémy, které ještě přetrvávají. Nepodařilo se nám je vyřešit, tady jsme tak trošku na křižovatce cest, aby se dalo říct. Já bych vás, se vás rád zeptal, pane komisaři Fíle, co můžeme udělat k tomu, abychom tak trošičku vyšli, se dostali z té nepřímo snad slepé uličky, ale z té křižovatky krátce, protože už pět let, před pěti lety zahájil, byla zahájena vyjednávání, 13 kapitol se otevřelo a mezi tím žádná další nebyla otevřena nebo dokončena. Takže do jaké míry hraje normalizace vztahů s Kyprem důležitou eh, roli? v tom, abychom mohli dát kladnější odpověď na úsilí Turecka a jaká, jaký je význam té kyperské situace, do jaké míry nám vlastně zabraňuje k tomu, v tom, aby došlo došlo k nějakému kvalitativnímu skoku a vývoji v tomto vyjednávání s Tureckem. A potom bych se chtěl zeptat, jaký význam má mezinárodní turecká politika. Došlo tam k určitému k určitému zlepšení v, v loňském roce, ale potom nebyl podepsán protokol s Arménií a čili bych se chtěl zeptat, jako, jaká je role vztahů mezi Tureckem a Iránem v těch vyjednáváních. Na Radě spojených národů se o tom jednalo a to jsou záležitosti, které všechny můžou, mohou tento proces významně ovlivnit. Děkuji. Grazie, onorevole Salafranca. Onorevole Svoboda, relatore... Děkuji, teď dávám slovo panu Svobodovi ohledně Chorvatska. <clears throat> Děkuji, pane komisaři, za vaši zprávu a děkuji také za informace, které jsme dostali i předem, což je dobré, že jsme je dostali předem. Obecně je ta zpráva vyvážená, jde správným směrem a poukazuje na zásadní problémy. Co se týče Chorvatska, jste podtrhl, že se jedná o finální fázi. Už teď se ale v Chorvatsku vyslovuje kritika ještě dlouho před eh, tedy tiskovou konferencí, že nebylo stanoveno pevné datum. Je ale naprosto jasné, že chceme, aby to přišlo co nejdříve. Je jasné, že by bylo dobré finalizovat eh, ta vyjednávání v prvním pololetí příštího roku a teď ale závisí na Chorvatsku, aby udělalo maximum. K těm dvěma otázkám, o kterých jste hovořil, o otázce justiční reformy, boji eh, s korupcí a organizovaným zločinem, tam nezbývá toho eh, tolik eh, udělat, ale ještě něco je potřeba dopracovat. A my tedy musíme Chorvatsku jasně říci, tuto práci musíte dokončit a pak se dosáhne dohody doufám, že se mnou budete souhlasit, že teoreticky je možné a doufám, že Chorvatsko zvládne maximum těch úkolů, které mu zbývají první polovině příštího roku, ale skutečně je na Chorvatsku, aby tyto úkoly dopracovalo. Co se týče politiky e, hospodářské soutěže, i tam zbývají některé resty, ale myslím, že si můžeme uvědomit, že za této obtížné eh, ekonomické situace eh, není lehké mít tedy vždycky ty nejvhodnější eh, nabídky od těch nejvhodnějších společností a firem, ale jinak já souhlasím s tou eh, zprávou komise a chtěl bych Chorvatsku eh, vzkázat, že tady prostě musí doplnit, ještě splnit ty zbylé úkaly a doufejme, že v první polovině příštího roku se dojde finále. Děkuji panu Svobodovi Alark Macedon, ek Makedonii. Dvě a půl minuty. Děkuji, Děkuji pane předsedo. Jo. Izkazuje, kaj jste počeli in v letu dní Děkuji, pane předsedo. Skutečně to, co jste řekl, dokazuje to, co jsme udělali v poslední době a já bych chtěl vyjádřit svou spokojenost v souvislosti s výsledkem, kterých jste dosáhli také pokud jde o vaše úsilí o spolupráci s parlamentem. Myslím si, že je velmi dobré, aby Evropská unie hovořila jedním hlasem s, s kandidátskými zeměmi. A pokud jde o Makedonii, tak komise se domnívá, že Makedonie splňuje politické požadavky, ale ještě je potřeba pokročit ku předu, zejména v oblasti justice, státní zprávy. A já navrhuji, aby e, komise skutečně důsledně sledovala svobodu tisku, svobodu médií. Toto je velice důležitá oblast pro rozvoj demokracie v kandidátských zemích. V loňském roce si pamatuji, že jsme byli velmi optimističtí, hovořili jsme o šancích, hovořili jsme o tom, že je to jen otázka času, kdy Makedonie po pěti letech konečně dokončí ta jednání. A dnes vidíme, že tento optimismus trošičku nebyl tak zcela na místě. Samozřejmě zjevně je Makedonie na správné cestě, ale nicméně tam jsou ještě určité spory s Řeckem, které eh, způsobují problémy. A doporučení by bylo takové, aby se tyto spory co nejrychleji vyřešily. Jinak by vlastně hm, Makedonie musela ustoupit. A můžeme dosáhnout kompromisu s určitou flexibilitou na makedonské straně a na řecké straně. Především bych chtěl vyjádřit podporu vašim tomu, co jste zde uvedl. V tom smyslu, pokud se, nebo v tom smyslu, že veškeré zájmy by skutečně měly být zohledňovány a protože tyto zájmy jsou velice důležité. Jak makedonské, tak řecké zájmy. A proto bych vlastně bych byl velmi rád, kdyby hlavní zástupci Evropské unie a vy jakožto komisař způsob, jste skutečně se podpořil s úsilí na obou stranách, tak aby to celé mohlo pokročit ku předu. Možná bychom mohli myslet na určitý smírčí soud. Možná bychom mohli nabídnout určité další služby na úrovni Evropské unie a ne pouze čekat na mediátora na mezinárodní úrovni. A myslím si, že spojenými silami by se mohlo dosáhnout toho, aby Makedonie se stala členskou zemí. Děkuji a nyní dávám slovo kolegovi Prémat za, za, na, o Islandu na dvě a půl minut. Děkuji, pane předsedo. Já rozhodně nepřesáhnu čas, který mi byl přidělen. Chci říct si pouze jednu věc. Chci vám nejprve připomenout, že na jaře se Evropský parlament rozhodl použít zjednodušený postup, aby Island mohl co nejdříve eh, těžit eh, z fondů a předvstupních nástrojů. A to bylo jednohlasně odhlasováno. Parlament učinil vše, co bylo nutné, aby Island mohl těchto fondů začít okamžitě využívat. Před několika dny jsem zjistil, že několik ministrů vlády, kteří požádali o zahájení vyjednávání a kteří se vyjednávání zúčastní, eh, považují fondy z tohoto předstupního nástroje za pouhou propagandu a islandští politici eh, Někteří dávají najevo, že využívání těchto nástrojů je pro islandskou společnost něčím velmi nebezpečným. A za této situace je velice zajímavý politický popis na jedné straně otevřenosti a ochoty Evropské unie a na druhé straně neli strachu, tak aspoň skutečného, skutečné podezřívavosti k šíření informací o Evropské unii. Pane komisaři, jak eh, se díváte na tento obrovský politický problém? Nejenom, že tady politici a vláda Eh, souhlasili eh, s, se vstupem, ale zřejmě eh, celá islandská společnost neměla ještě čas absorbovat toto rozhodnutí a i pochopit tedy předstupní nástroje, protože každé gesto z naší strany je považováno za nebezpečnou propagandu. Děkuji. Děkuji, pane poslanče Predo. A paní Pak k Bosně a Hercegovině a místo, místo paní Pak pan Brok. Dvě a půl minuty pane předsedo. Já bych eh, si nikdy nedovolil eh, se pokoušet tady nahrazovat paní Pak, ale přece jenom seberu veškerou odvahu a pokusím se o to. Obecná poznámka. Rozvoj na Balkáně eh, hodně závisí ve všech zemích s naděje na eh, přístoupení Chorvatska a proto se musíme eh, ptát, v jakém objemu vlastně se tady řeší ta otázka eh, přistoupení a jestli se tam něco nepřehání, když se díváme na tu situaci. Myslím, že by bylo dobré, aby ta otázka k Bosně a co se týče eh, Hercegoviny, tady chci říci, že bohužel rezoluce z června 2010 a dubna 2009 může skutečně eh, představovat eh, naprosto zásadní rozhodnutí klíčových otázek. A ze známých důvodů je to vlastně taková podmínečná otázka my musíme také eh, vidět, že vzhledem k tomu, že ta země se stává ze třech etnických eh, etnických skupin to má nejtěžší eh, v tom dokázat splnit veškeré úkoly, co se týče ústavního pořádku, ale i dalších otázek. Proto myslím, že je důležitým krokem, abych, aby se tam podařilo dosáhnout pokroku ve vízových otázek, otázkách a Eh, je potřeba na tuto otázku nezapomínat, věnovat se jí i nadále, aby Bosna Hercegovina i eh, Alba, Albánie se dostali na, bílou, eh, na bílou, bílý seznam Schengenu a proto bychom měli tuto zemi dále povzbuzovat, aby dala své interní záležitosti do pořádku. A tady je Další těžiště také veřejná zpráva, právní stát, boj s korupcí a organizovanou kriminalitou. To je také povinnost naší spolupráce jim toto pomáhat. Já vám děkuji za to, co jste řekl, že je toto pro Bosnu a Hercegovinu zvláště naléhavé a je velice dobré, že jste nastavil tato měřítka právě v těchto otázkách. To také patří do eh, toho východního partnerství. Poslední větu Musíme si ještě rozmyslet, jak dlouho může být eh, nějaká země eh, vlastně eh, zajatcem, zajatcem opozice, co, co, co se týká Albánska. Albánie. Srbsko, dvě a půl minuty. Děkuji, pane předsedo. Pan Vážený pane komisaři, drazí milí kolegové, pokud se týká členských zemí. Pokud se týká kandidátských zemí a bychom mě měli podporovat, vítám tedy to, že Srbsko v posto úsilí, které vykonalo Srbsko v posledním roku, zejména, že byl zahájen dialog s Prištinou. A pokud tam, kde komise via se ptala na názor, tak má Bělehrad také možnost eh, po přemýšlet o situaci. Žádné výzvy, žádné úsilí by nemělo být příliš těžké o to, když eh, proto, když jim jde o získání kladného stanoviska komise. Pokud se týká vztahu s Kosovem, tam je náš vlastní starost právní stát, musí vlastně být splněna také kodaňská kritéria a bude nutné také provést přemýšlet o celkových reformách, zejména pokud jde o nezávislost a svobodu médií. To je ještě velká překážka pro dosažení tohoto cílu. Monopol vlastnictví eh, jednotlivých stran a také e, monopol vlastnictví tisku a toto všechno je překážkou e, dalšího prosazování demokratických principů a demokratické kultury. Jakožto liberál musím také pohovořit o e, lidských právech některé zákony neobsahují eh, legislativě a evropským standardům. Gratuluji všem občanům Černé hory, pokud se týká pozitivního stanoviska komise ohledně členství na snah úsilí o členství. Je to velmi vítané. Je to také, není to jen důkaz pokroku této země, ale také stimulace pro všechny okolní sousední státy Černé hory, které by chtěly vstoupit do Evropské unie. Černá hora by se mohla stát takovým vzorem, jak by se měly provádět státní reformy tři sousední země Černé hory jsou již kandidátskými státy, ale myslím si, že musíme využívat všech zbraní, které máme k dispozici k tomu, aby se urychlila evropská integrace. Po zrušení vízové povinnosti Bosny a Albánie musíme tak provést, umožnit také liberalizaci víz Turecku. Je nutný určitý plán. A ještě větu k Makedonii. Bohužel, jsou ještě stále obtí, určité oblasti, které jsou obtížné. Myslím si, že politické vedení Makedonie vlastně by mělo podniknout určité kompromisy, je potřeba dosáhnout kompromisy tak, abychom umožnili další jednání. Děkuji a nyní dávám slovo panu Tanekovi k Černého hoře. Děkuji vám, Pane předsedo, já teď hovořím jako předseda EKR a také jako eh, zpravodaj. Eh, a já bych vám chtěl poblahopřát k vašemu prvnímu balíčku rozšíření a také vaši, pochválit vaši chválu pro Albánii a Černou horu. A my v podstatě, jako naše frakce tady v podstatě přijímáme rozšíření. Jsme rádi, že Chorvatsko se připojí eh, v několika příštích letech Evropské unie. samozřejmě také Island, pokud jeho občané tedy usoudí v referendu, že je Eh, to potřeba, pokud vyřeší problémy, pokud jde o vel, lov velryb, ale také ty banky, což je hlavně velký problém, problém pro uh, Spojené království. Chtěl bych touto cestou také apelovat na Řecko, aby se snažilo uh, najít řešení uh, tomuto bolestivému problému, pokud jde o Kypr, a také apelovat na Tur- Turecko, aby se snažilo využít Eh, svůj vliv, aby eh, se dosáhlo pokroku, pokud jde o eh, příměří zprostředkované OSN, na které se teď dostalo do takové slepé uličky. Dále, samozřejmě je pro nás jednoduché jak si hledat chyby na malých zemích Černé, ale myslím si, že Černé hoře se velice dobře tady daří eh, plnit své podmínky. Já věřím, že alespoň podle mého názoru eh, už máme dost pojistek, a to i v rámci eh, otevírání a zavírání jednotlivých kapitol při těch rozhovorů, které vyžadují transpozici aký Evropské unie do vnitrostátního práva, až budou plně uzavřeny a plně provádění, tak to bude samozřejmě dobrou pojistkou, ale to je asi v souladu s tím, jak komise si teď vykládá smlouvy a myslím si, že vzhledem k tomu, jaké podmínky musí plnit Černá hora, především pokud jde o ta hlavní eh, měřítka, tedy zásady právního státu a eh, bojem s korupcí, reformu justice, tak ten čas, ta lhůta je poměrně krátká, minimálně 12 měsíců, předtím, než budou moci vůbec začít uh, Eh, ty rozhovory. A já myslím, že náš výbor může tady se spokojit s těmi doporučeními, které vy v té zprávě navrhujete. Takže v podstatě mohu schválit to, co jste řekl a přál bych si, aby Černá hora mohla zahájit tyto rozhovory v nepříliš vzdálené budoucnosti. Děkuji. Děkuji. A k Albánii. Děkuji. Vyslechl jsem prohlášení pana komisaře k rozšíření. Bylo to velice důkladné a dostatečně konkrétní. I přesto všechno mám ale ještě, pane komisaři, otázku. Když se podíváme na Albánii a i na další země, v procesu rozšíření tak se zdá, že v Albánii jakýsi začarovaný kruh, který blokuje reformy. Je tady problém názvu. A mnozí kolegové se k tomu vyjadřují každý po svém. A pak ještě další problém politika rozšíření, eh, kterou tedy podporujete a vytváříte nejenom vy, ale celá komise Evropská unie. Je taková, jaká je, ale možná není dostatečně účinná. Dostatečně nefunguje pro některé země, protože tam jsou určité významné překážky. Když některé země některé věci nezvládnou, tak nemohou v tom procesu pokračovat. Ku příkladu Turecko Turecko nerespektuje své závazky a i přesto ta vyjednávání pokračují dál, ale nic se nedělá a e, od nás žádný oficiální nátlak na Turecko není. A není i vlastně um, vymyšlena nějaká účinná postup, jak uh, přimět ty země, aby uh, e, pokračovali, postupovali a nebo se nevyvíjí ten tlak na ta správná místa. proč eh, Evropská unie tlačí na řeky, aby řešili ten problém s názvem státu, když ve skutečnosti sami řekové už udělali řadu ústupků a přišli s řadou návrhů, kde se snažili dosáhnout smíření. Proč tedy eh, tlačit na nás? Proč ne na tu druhou stranu? Co se týče tedy podmínek pro podpis. To též platí pro Turecko a rezoluci na téma těch nevyřešených otáz, otázek tam. Je tedy ještě řada nevyřešených překážek. Ta politika rozšíření a kritéria, která v jejím rámci byla zvolena, vyvolávají dojem, že některé země ta kritéria sice dokážejí, eh, dokáží eh, vyjednat, ale ne, potom je neprovádějí. Eh, ke Kosovu děkuji, pane předsedo, i já chci hovořit o své roli jako koordinátorky pro zelené, jak se týče zahraničních věcí i jako zpravodajky pro Kosovo. Jako zpravodajka, pane komisaři, vám chci poděkovat za dvě věci. Za prvé, za skvělý kontext, který jste vybudoval nejenom, nebo kontakt, který máte nejenom s naší frakcí, ale i s dalšími. Eh, v parlamentu a i dalšími poslanci, což je skvělý eh, základ pro sdílení našeho společného cíle podporování rozšíření. A také vám děkuji za vaše jasná slova. Já to beru jako váš eh, osobní závazek, ale i jako politický závazek podporovat rozšíření a pracovat proti té určité únavě z rozšíření Eh, které jsme bohužel v některých členských státech svědky. Děkuji vám tedy za vaše eh, jasná slova, jako třeba když jste řekl, cituji, nemůžeme si dovolit ztratit dynamiku. A eh, váš hlas také silně zaznívá co se týče rozšíření, jedna otázka. V úvodu jste řekl, že Evropská unie musí být stoprocentně připravená ještě před rozšířením. Co tím přesně myslíte? Co se týče Lisabonské smlouvy, podle mě jsme nedosáhli všeho toho, co jsme chtěli, nebo aspoň někteří z nás chtěli. Nebyli jsme připraveni, potřebujeme uh, silnější politickou unii, silnější sociální unii. Co tedy tím myslíte přesně? Já nechci uh, čekat na další uh, reformy této, této smlouvy, než uh, možníme přistoupit Islandu, Chorvatsku a dalším. A co se týče vaší konkrétní zprávy, jak jste řekl, Nejde jenom o zaškrtávání políček, je důležité. A kritizoval jste otázky třeba porušování lidských práv a základních svobod, nedostatku eh, nezávislosti eh, médií, eh, rovnoprávnosti gayů a lesbiček, rovnoprávnosti mužů a žen. To všechno jsou součásti aký a je potřeba to plnit. Za to vám děkuji. Co se týče Kosova, Vedl jste si dobře, když jste popisoval konkrétní situaci, jakého pokroku bylo dosaženo, jaké potíže přetrvávají, že je nutná spolupráce s Eulexem. A tady chci říci, když hovoříte s členskými státy a radou, zajistěte, aby se do Eulexu dostalo více soudců z některých členských států. Soudců tam dost není. Chceme-li, aby Eulex byl úspěšný, musí členské státy splnit své povinnosti a vyslat dostatek lidí a neříkat jenom, že na to nemají peníze. To je naše společná evropská budoucnost. Včetně Kosova. Jsem ráda, že jste řekl, že proces liberalizace víz eh, v Kosovu se eh, odstartuje i eh, co se týče Srbska, i Kosovo potřebuje tento signál. Většina lidí v Kosovu je velice nakloněna Evropě, zvláště mladí. Nesmíme je nechávat nějak nebo upozadovat a děkuji, že tedy ukazujete srbskou konstruktivní eh, postup vůči Kosovu a děkuji. Děkuji, pokračujte v tom. Kukan, presidente de la delegace. Děkuji, teď pan Kukan, předseda eh, delegace pro země Jižní Evropy. A nyní musím zkrátit řečnický čas, máte jednu a půl minuty. Pane předsedo, já bych chtěl také umožnit odejít členům výboru, odejít a potom také schůzi schůzi se zpravodají, abychom si ušetřili čas. Ano, nyní dávám slovo panu Kukanovi. Jedna a půl minuty. Pane komisaři, tři krátké poznámky. Za prvé, obraz rozšíření, který jste vykreslil vy, byl velice realistický velice přesný. Z politického hlediska byl velice také střízlivý a e, v tom by bylo potřeba pokračovat. Já jsem se vrátil z Tyrany, tam e, se ty, a ty zprávy e, a ty závěry ze zprávy o Albánii jsou, jsou, jsou v pořádku. Musím říci, že v Albánii došlo k, k velkému pokroku. Co se týče uh, hlavní překážky, která tam přetrvává dlouhou dobu, to je eh, ta eh, politická situace, eh, ta slepá ulička, tam tedy je ta situace naprosto zamrzlá, není žádný náznak, žádná naděje, že se podaří dojít k nějakému řešení v dohledné době. Takže to, co jste řekl o Albánii, bylo velice případné, velice přesné. Situace na Balkáně je taková, že poskytuje určité příležitosti tamním zemím ukázat, jak vážně berou svou úlohu při posílení regionální spolupráce. V Kosovu budou volby a Srbsko, nechci to říkat otevřeně, by měla pozitivně přispět k výsledku těchto voleb. Dialog se srbským Kosovem musí začít. Albánie by měla využít příležitosti také sehrát pozitivní úlohu. Pakliže se na to nedokáží přijít sami, možná bychom je na to měli jemně upozornit a potom hodnotit, jak rychle chápou to, co jim chceme říci. Děkuji panu, po, panu poslanci Kukanovi. A nyní paní Fotr, předsedkyně delegace Evropské unie s Tureckem, jedno a půl minuty. Um, euh, je y a dans le rapport de la commission ve zprávě Evropské komise o Turecku. Tam je mnoho hodnotících a užitečných informací, které ostatně již byly komentované v tureckém tisku. Jsou to velmi ožehavá témata, která se týkají budoucnosti pro nové, ústa, nové ústavy a nezbytného kon, konsensu, kurdské otázky, vašich obav ohledně svobody slova. A je tam mnoho věcí, které skutečně by měly obohatit diskusi v Turecku, které můžeme využít. Mnoho zúčastněných stran to ostatně už dělají a to dobře. Vaše komentáře, které jste před chvílí vyjádřil, to znamená, ten váš eh, oficiální výstup, tam zazněly tři věci, které v podstatě jsou a priori na první pohled nejsou nové. To znamená, říkáte, že byl dosažen pokrok, ale že je lépe potřeba pracovat v terénu a že je potřeba, aby Turecko implementovalo dodatečný protokol. To všechno není nové, ale je tam jedno slovo, které, o kterém si klademe otázku a to je ta naléhavost. Vy to zdůrazňujete, říkáte, je to naléhavé, je to naléhavé naléhové, jak, proč je, s čím je způsobena ta naléhavost? Je to vaše znechucení z, té, z toho dlouhého trvání, z toho procesu vyjednávání, nebo to vaše, ta naléhavost, o které se zmiňujete, to je co? To je to, že spojené organizace spojených národů vyjádřilo už své, své názor, nebo ten, ta vaš, vaše znepokojení souvisí s tím, že Evropský parlament ještě neschválil eh, návaznost vašich návrhů, nebo z čeho plyne ta naléhavost? A pokud spojeným národům se nepodařilo vyřešit kyperskou otázku, tak máte nějaký plán B? Teď už tisk oficiálně hovoří o určitých tajných vyjednáváních, ale to je, když je to uvedeno v tisku, tak už to není tajné. Tak o co jde? Co to vlastně je? Děkuji a nyní na minutu a půl pan Vigenin. Ние в групата на социалистите разпределяме справедливо задачите и имаме... Děkuji, my jako socialisté si rozdělujeme úkoly a máme striktní disciplinu. Já jsem se neúčastnil ani jako koordinátor Eh, který nahrazuje zpravodaje z některých zemí. Nicméně, pan File Hovoř, já bych vás chtěl pozdravit a poblahopřát vám k tomu dokumentu, který nám předkládáte, k té zprávě a také poděkovat za práci, kterou už téměř rok vykonáváte. Myslím si, že jako komisař pro rozšíření jste projevil ještě větší solidaritu a soudržnost vůči této politice. Myslím si, že můžeme souhlasit s tím, že rozšíření není jen administrativní proces, ale že je také potřeba, abychom si uvědomuje, že je potřeba vyslat důležité politické signály vůči těmto regionům. Myslím si, že v uplynulém roce tam došlo k liberalizaci vízové politiky, to je dobrá věc, ale potom, a to vlastně přináší ještě další jistotu pro, určit, pro ty další země, kde ten proces ještě nekončí, kde vyjednávání pokračují a pokud ty země povedou správnou politiku, tak se jim to podaří. Nicméně musí být to rozšíření podpořeno členskými státy. Chtěl bych se zeptat, zda přemýšlíte o nějakých doplňkových opatřeních, o tom, abyste informoval občany Evropské unie o užitečnosti rozšíření. Správně zdůrazňujete důsledky hospodářské a finanční krize a potřebu sociálního začlenění. Je možné, aby v blízké budoucnosti Evropská unie naplánovala určitá další doplňková doplňková opatření pro západní Balkán. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo panu Lansdorfovi na jednu minutu. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, dovolte nejdříve, abych se vyjádřil k vašim úvodním poznámkám. Mně se zdá, že vaším úkolem je tady obnovit tu důvěryhodnost naší politiky rozšíření a já to vítám, protože ta důvěryhodnost v této oblasti politiky byla uh, Eh, poničená, ať už je o absorpční kapacitu a tak dále. Eh, a tím, co jsme dříve prohlašovali, ale neplnilo se. Hovořili jsme už dříve eh, o zásluhách. V roce 2004 došlo k obrovskému tomu velkému střesku. Bylo to více členských států, které se, nových, které se připojily najednou. A to všechno prostě vedlo ke ztrátě důvěryhodnosti této politiky, takže já velice vítám váš přístup k obnovení této důvěryhodnosti. Vy jste také nezmínil konkrétní datum, o Chorvatsko já jsem rád, na rozdíl od svého kolegy, protože si myslím, že bychom se skutečně měli nejdříve dobře připravit. Pokud jde o Turecko, tak já jsem se všiml při čtení té zprávy, tak jste velice opatrně volil slova, ale myslím, že nemyslíte až tak úplně, jak jsou eh, psána a já jsem také rád, že to tak. Já myslím, že tam je velice jasné, odkud je pramení ta naléhavost, jak jste uh, tam zmínil. Myslím, že to je velice dobrý začátek, to, co jste zde sepsal.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 na mysli kolegu Salafranku, ale teď bych se ještě chtěl vrátit k tomuto tématu a řek, dovolte, abych vám vysvětlil, proč. Já bych skutečně velice rád podpořil vás a doufám, že se budete skutečně snažit využít veškerých zbraní, které máte jaksi ve svém arzenálu, protože vy už jste vlastně během našeho prvního jednání s námi slíbil, pokrok v oblasti otázky Kypru, protože ta skutečně musí být vyšetřena Kyprsku, vyřešené, Kypr skutečně potřebuje řešení a já vím, že už mám jenom posledních pár vteřin a v nich chci říct si následující. Myslím si, že bychom neměli hovořit o otevírání okupovaného kyperského území a aby, že bychom měli využít toto eh, území pro výstavbu letiště. Já myslím, že to skutečně není správná cesta. Vy máte, a já si myslím, že vy máte skutečně možnost něco udělat v této otázce. Děkuji και τον συγχαίρω για τις εκθέσεις του, οι οποίες είναι... Děkuji, já bych vám chtěla poděkovat, pane komisaře, za vyjádření vašeho stanoviska, za vaš, vaše myšlenky jsou zde velmi dobře vyjádřeny, nicméně zde zůstává ještě nevyřešená otázka. Všechny tyto země samozřejmě mají všechny své problémy, jsou to uh, určité potíže, které se stanou našimi problémy v okamžiku jejich přistoupení. Vy jste řekl, že nemůžeme neustále hovořit o těchto problémech, ale že musíme se o ně, se jimi zabývat, snažit se je řešit, protože dříve nebo později tyto problémy se odstnou v Unii. Samozřejmě Kosovo má své problémy a tyto problémy nebude možno vyřešit pouze tím, že budeme vyjednávat a hovořit o nich e, situace v Bosně a Hercegovině se také nevyřeší pouhým vyjednáváním. Takže jak chcete čelit a řešit tyto problémy? Pane komisaři, já vám chci poblahopřát za to, že jste přednesl tento dokument. Je důležité, abyste měl strategický pohled. Jediný způsob, eh, jak zajistit tomu procesu vizi a důvěryhodnost. Proto byste do svého dokumentu měl připojit ještě eh, hodnocení z minulosti a to, čeho jsme se, v čem jsme se poučili. A jedno z těch poučení eh, je to, že nesmíme ignorovat lid těch zemí nejde jenom o technické problémy, musíme zapojit veřejnost. Nejde jenom o veřejné mínění v členských státech. Myslím, že e, minulé rozšíření nebylo, e, nebylo e, neúspěchem, bylo úspěchem, ale mnozí je považují za neúspěch. Proto musíme připravit i přijímající země, členské země na rozšíření musíme být iniciativnější v tomto. Myslím, že musíme definovat, proč rozšíření potřebujeme i my. E, ne jenom, že je potřebují kandidátské země. A poslední slovo. Asi je potřeba zavést nějaké popřevstupní e, terapie, aby bylo přistoupení e, úspěšné. Pan Watson, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Nevím, jestli mohu eh, položit konkrétní otázku, co se týče eh, Turecka a Kypru. Eh, generální tajemník OSN poradil se s vámi, pane komisaři, než pozval pana Kristofiase a pana Eroliu do New Yorku a v jaké fázi se stal severní Kypr otázkou Evropské unie spíše než otázkou pro OSN? Honorevole Posselt. Děkuji. Nyní pan Poslt jednu minutu. Děkuji. Za prvé, co se týká Chorvatska, Parlament na rozdíl od kolegy Lambsdorfa požadoval ta vyjednávání, aby byla ukončena nejpozději v příštím roce a já bych se chtěl zeptat, aniž byste musel říci nějaké datum, považujete to alespoň teoreticky za možné, že za maďarského předsednictví rady budou moci tato jednání být ukončena. Já jsem byl v minulý týdne, jsem hovořil s naším bývalým kolegem Schmidtem, stát, předsedou, prezidentem státu a já jsem se ho také ptal, zda považuje za reálné, že tato jednání budou ukončena. Druhý bod Makedonie. Chtěl bych se zeptat, pamatuje si Řecko stále na tu eh, mez, dohodu v, v polovině doby, kde se zavázalo k tomu, že vlastně nebude eh, děla, stát jako překážka vstoupení. Děkuji panu eh, Poseltovi a panu Minutu pan Mavronikonas. Nikonas. Děkuji, pane předsedo. I já chci stručně se vyslovit k přistoupení Turecka a k požadavkům, které je potřeba vznášet směrem ke Kypru. Velice jsem rád, že vy tu otázku vidíte naprosto jasně, ale eh, jak vyřešit eh, problém Kypru? my musíme položit otázku, jestli Evropská komise by neměla eh, se ujmout práce. Nejprve okupační armáda. I vy jste viděl, Jak tedy, jak vypadá přítomnost té armády na tom ostrově? Pokračuje se v kolonizaci. Turečtí kolonizátoři se tam usazují a stále více jich přichází na severní Kypr. Možná, že by komise měla učinit krok kupředu a požádat Turecko o nějakou, eh, o nějakou činnost, jak, eh, a tím by také Turecko k těm dohovorům nebo pohovorům přispělo. My musíme nalézt způsob, jak snížit tu vojenskou přítomnost eh, na ostrově. Pan Weigen, jedna minuty, děkuji, paní, pane předsedo. Já bych měl asi vyjádřit své blahopřání a spokojenost se zprávou pana komisaře a e, s postojem a přístupem komise. Vyplývá z ní náš e, plynulý zájem na rozšíření, e, který je nástrojem přidané hodnoty pro stabilitu v Evropě. Omezím se ve svém komentáři na dobrou zprávu pro Chorvatsko a Černou horu, byl jsem velice rád, když jsem to slyšel a špatná zpráva pro Albánii. Ta zpráva by asi byla lepší, kdybychom v tomto parlamentu dokázali lépe řešit politickou krizi v Albánii a zároveň by se, a kdyby se naše frakce navzájem neovlivňovaly, neobvinovaly, spíše bychom se měli snažit být eh, spravedlivým rozhodčím v té politické krizi, která panuje v Albánii. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan kolega Ivrizačič jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Vidím, že švédský tlumočník tady není, takže budu eh, mluvit eh, vaším jazykem stručně. Co lze realisticky očekávat, kdy tedy Černá hora dostane termín na zahájení eh, rozhovoru. Jak to, co je realistické? Děkuji. Děkuji. Chrysler Dreffel, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Člověk by měl eh, dojem, že kandidátské země nebo eventuální kandidátské země členské státy se domnívají, že eh, tady eh, žijeme v nějaké počítačové simulaci, že máme neomezené oceány času a že jenže ono to tak není. A ty otázky jsou eh, spíše komplikovanější, než že by byly jednodušší. Já se chci zeptat na toto. Eh, vy jste řekl, že absorpční schopnost Evropské unie je potřeba zaručit. Kolik zemí myslíte, že Evropská unie ještě dokáže absorbovat? Grazie. On... Děkuji pan, panu Kraseldorfanovi a nyní pan Petar jednu minutu. Děkuji, pane komisaři, za jasný příspěvek. Myslím si, že je to velmi důležité. Mám radost z každého pokroku, ale zejména mám radost z té dynamiky. A i když jsou velké rozdíly v tom jednom a samém eh, regionu eh, Balkánu, to znamená v zemích bývalé Jugoslávie, souhlasím s tím, že každý stát musí vlastně si vyřešit, zamést nejdříve před vlastním Prahem. Je také potřeba mít mít větší ambice, musíme stimulovat, podpořit ty procesy, aby se vytvořilo lepší ovzduší, lepší regionální spolupráce a zejména bychom měli inovativním způsobem řešit ty blokace, ty blokády, které jsou nebezpečné a které jsou ještě překážkami. Bylo by špatné zbourat zdi, pokud by se nevytvořily nové pevné základy. Já si myslím, že bychom měli udělat ještě více, abychom ten proces zjednodušili. Já jsem vždy říkal, že potřebujeme více Evropy v, v Evropě, pokud chceme budovat globální Evropu. Děkuji. Pan Boskot, jednu minutu. Dank wel, voorzitter. Twee korte vragen. Uh, meneer Fule, ik zit... Děkuji, pane předsedo. Já bych měla dvě otázky. Jsem tady, pane komisaři. Vy jste řekl, že po volbách, že chcete je do Bosny, že chcete skutečně eh, mít přehled o tom, co se dál děje. Takže co chcete udělat, abyste skutečně zjistili, že reformy probíhají? A za druhé Turecko. Prosím, opakujte otázku. Omlouvám se, já jsem se snažila to uh, vtěsnat do jedné minuty. Dobře, ano, ještě jednou to zopakuji tady. Vy jste řekl, že po volbách chcete jet přímo do, vol, do Bosny, abyste skutečně si udržel přehled o tom, jak probíhá proces reform této zemi. A moje otázka je, že eh, jaké konkrétní akce plánujete? A za druhé, Turecko. Tam se zdá, že v vyjednávání se blíží určitá slepá ulička, ale tyto, vyjedna, tato rozhovory jsou důležité pro obě strany. Proto moje otázka je, jak Komise Evropská unie tady eh, vidí svou roli, jak chce zajistit, aby nedošlo k té situaci neřešitelné. Děkuji vám, paní Boskot. Další řečník má slovo. Uminu. Mluvám se. Paní Cornelison, prosím. Pane komisaři, vážení kolegové, pane komisaři, vážení kolegové, já jsem vyměnil řečníky, takže nejprve paní Cornelisen na minutu. Děkuji. Dě, dě, dě, jako mluvčí eh, skupiny zelených se budu soustředit na dvě témata. Pokud jde o Bosnu, tak tam si myslím, že skutečně je důležité, že jste zdůraznil aktivitu na jejich straně a myslím si, že bychom měli také apelovat na evropskou stranu, aby dělala to samé, aby mluvila skutečně jedním hlasem, pokud jde o toto téma, o Bosnu protože někteří skutečně už chtějí uzavřít nějaké kapitoly, někteří ne. Itálie se tam se Srbskem udělá vlastní dohodu o, nějakou hydroelektrár, o nějaké hydroelektrárně a tak dále, aniž by informovala ostatní, takže důvěryhodnost Evropské unie je tam neustále podkopávána Eh, na naší straně těmito nedorozuměními, takže doufám, že vy a paní Ashton skutečně eh, podniknete nějaké iniciativy tak, abychom z evropské strany hovořili jedním silným hlasem a aby skutečně se napomohlo ústavním reformám v této zemi. Albánie, já jsem tam byla s panem Kukanem, bylo to naprostá tragédie, bych řekla, a chtěla bych skutečně vás pochválit za vaše rozhodnutí, protože tím, že doporučuji, doporučujete, aby se skutečně začalo eh, s těmito rozhovory až po té, co si vyřeší své problémy, tak si myslím, že skutečně jste jim jasně dal najevo, že je na nich, aby si vyřešili své interní záležitosti. Děkuji. Děkuji. Děkuji paní Kornelisen a nyní dávám slovo kolegovi Kopovi na minutu. Eh, θέλω ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τη σταθερή και... Děkuji, já bych také vám ráda poděkovala, pane komisaři, za vaše stanovisko, které je logické ohledně rozšíření. Samozřejmě jsou ještě problémy, které přetrvávají. Jak již někteří mý kolegové řekli přede mnou, jsme všichni pro rozšíření a přistoupení těchto zemí. Avšak v poslední době řecká vláda prokázala svou dobrou vůli, chce skutečně najít řešení, jednala na všech úrovních, na úrovni ministerstev také, ale nedostali jsme odpověď, kterou jsme očekávali. Nikdo nebyl v New York, nepřijel do New Yorku a nesnažil se hledat řešení. A potom kolega mě potom se byla schůze v průběhu valného zhromáždění, ale zdálo se, že tyto otázky nebyly až tak na pořadu jednání. Pravděpodobně, kom, proč komise nevyzvala vládu Skopje, aby konstruktivně přispělo k dialogu? Protože je jasné, že je potřeba přijmout dobrá opatření. Děkuji, paní Kovra, na jednu minutu. Pane komisaři, vážení kolegové, pokud se týká Turecka, tak to je velice důležitý ten vstup pro Turecko a in Evropu. Integrace země a muslimsk, s muslimskou většinou v Evropě znamená uznání Evropou těch muslimských občanů a tedy plurality. Integrace Turecka by měla proběhnout v rozumné lhůtě po desetiletém vyjednávání. Je tedy již čas, aby se stanovilo nějaké mezní datum. Toto všechno je podle mě důležité a samozřejmě důležité aby byly splněny podmínky pro tento vstup. Z tohoto titulu bych chtěla pohovořit o ochraně kulturní a biologické rozmanitosti Turecka. Já podporuji, když se využívají přírodní zdroje, které neznečišťují pro výrobu elektřiny. Uh, ale je tam obrovský projekt 19 hydroelektráren, zejména v kurdském regionu. Ten projekt přehrady v Irzi 4, délce 45 kilometrů přispěje k účasti švýcarských, německých, rakouských firm, kde, které vlastně ohroží. Prosím, měla jste jednu minutu. Takže je důležité, abychom šli tímto směrem. Máte jednu minutu. děkuji. Děkuji, pane předsedo. Turecké závazky jejich splnění a i s ohledem na eh, Kypr je zásadní. Pane File, já plně souhlasím s vaší zprávou. Komise by neměla být společná jenom se sledováním a vytvářením zpráv o tom, že Turecko neplní své závazky vůči EU. Je potřeba také požádat Turecko, aby stáhlo svá vojska z Kypru a aby zamezilo uh, ilegálním uh, osadníkům. Myslel jste to tímto, když jste hovořil o konkrétních podmínkách? Prosím, specifikujte to. Dobře, takže teď jsme tady měli 29 příspěvků a, eh, a některé z nich obsahovaly i otázky. To nebude pro pana komisaře jistě lehké. Uvidíme, jak si povede. Nečekáme, že se vám podaří odpovědět na všechny, ale pokuste se o maximum. Máte slovo. Thank you very much, uh, Děkuji, pane předsedo. Začnu tam, kde jsme skončili tu naší debatu. Komise, a hovořím o Turecku, nechtěla znovu opakovat svou výzvu, aby Turecko konečně eh, provedlo protokol a dohody. Myslím, že loni členské státy se vyjádřili velice jasně k této situaci a je zcela zřejmé, že tento poměrně bolestivý proces nás přivedl do situace, kdy zbývají k dojednání pouze tři kapitoly. Abychom zabránili dalšímu spoždění, abychom dále nestráceli tempo, tak je skutečně již naléhavé aby Turecko splnilo ten doplňkový protokol. V novinách se objevily spekulace o údajných tajných vyjednáváních. Já se k těmto spekulacím nebudu vyjadřovat. Chci využít této příležitosti a připomenout své stanovisko k této otázce. Není žádným tajemstvím, že komise plně podporuje probíhající úsilí o dosažení vyřešení problému Kypru, což bude ve prospěch jak Kypru samotného, tak Evropské unie celé. Mimo to Evropská komise očekává, jak jsem před chviličkou řekl, že Turecko plně provede doplňkový protokol k asociační dohodě. Dodám ještě, že společně eh, s kolegy pečlivě sleduji vývoj v těchto otázkách a udržuji pravidelný kontakt se všemi zúčastněnými aktéry eh, v těchto otázkách. To je asi vše, co mohu říci k těmto spekulacím. Já jsem eh, nedávno na Kypru byl a viděl jsem oba dva vůdce v akci. Sledoval jsem, jak eh, oslovují eh, turecké i řecké kypřany, Zúčastnil jsem se tam otevření jedné křižovatky a velký dojem na mě udělalo nadšení a otevřenost veřejnosti na obou stranách vůči těmto dvěma politickým vůdcům. Na základě následných hovorů eh, s nimi oběma eh, jsme ujistili, že je potřeba nadále hovořit o těch osadách a je jasné, že musíme udělat maximum, abychom ve spolupráci s OSN na tuto oblast působili. Tento proces vedou tito političtí lídři a je to právě tento proces, který by mohl přinést výsledky nejrychleji. Neradil jsem se s generálním tajemníkem OSN, ne, ale velice detailně jsem debatoval eh, s panem Downerem, zástupcem na Kypru, udržuji s ním kontakt a budu ten kontakt udržovat i nadále a udělám, co budu moci, pomocí otevřených a transparentních jednání i dalších diplomatických cest, abych tento proces podpořil. Teď k Turecku samotnému. asi nenajdu mnoho lidí i v tomto ctěném výboru, kteří by byli spokojeni s tempem eh, předvstupních eh, vyjednávání, kdy se za každé předsednictví zvládne jedna kapitola. Ale já vám v této fázi, a máme začátek listopadu, nedokáže ani zaručit, že se nám podaří otevřít jednu kapitolu do konce letošního roku. My potřebujeme eh, novou dynamiku a já se stále domnívám, že je ve strategickém zájmu Evropské unie se držet rámcové dohody a mandátu pro předstupní proces. Je důležité, aby se v tomto procesu pokračovalo. Ale ne tak, že se bude každé předsednictví bojovat o jednu kapitolu a e, mít před sebou nesplněný úkol tuto kapitolu otevřít ještě dva, dva měsíce nebo jeden a půl měsíce před koncem roku. Plné, nutnost plného provedení doplňkového protokolu je naprosto nezbytná, ale je zcela jasná, jak to řekl pan Salafranka a řada dalších, že dosažení jakéhokoliv pokroku na, bilata, na bilaterální eh, úrovni, eh, s, to znamená vyřešení problému s Kyprem, by eh, proces urychlilo a zjednodušilo. Je důležité ve snaze najít možnosti urychlit ta jednání i spolupracovat. se zahraničně politickými silami Turecka. Vysoká zástupkyně eh, komise je v neustálém kontaktu eh, s tureckými zástupci, zvláště s tureckým ministrem zahraničních věcí. Snaží se zajistit, abychom měli prospěch eh, z toho nového sebeuvědomění Turecka v jeho regionu, abychom měli prospěch i eh, ze spolupráce a komunikace s Tureckem, co se týče zvláště senzitivních otázek. Hovořím o Afganistánu a Pakistánu. A znovu opakuji, že je eh, ve strategickém zájmu Evropské unie a jejich členských států, abychom ten náš vztah vybavili oběma rozměry. Na jedné straně jde o předvstupní proces, který nám pomáhá ovlivňovat směr reformního procesu Eh, v Turecku a na, druh- a na straně druhé je to politický dialog, který nám poskytuje příležitost eh, využívat té turecké politiky eh, ku prospěchu, ale je to důležité i pro Turecko a prospěšné pro Turecko zavádět evropské principy jsem si jist, že i Turecko samotné, čím více budeme eh, ohledně této otázky komunikovat, bude umět ve své zahraniční politice reflektovat tyto zásady, na nichž je založen pr- předstupní proces. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie. Eh, ani tam jsem nestratil naději a nadšení. Kontext a vyjednávání mezi vyjednávači a i oběma premiéry e, snad přispějí ke změně a pomohou nalézt řešení e, toho problému s názvem. Já se upřímně řečeno nechci Eh, zapojovat do debat, eh, na koho se vykonává větší tlak a na koho menší. Oba dva premiéři vědí, oč tu běží, oč tu jde. Eh, řecký premiér Papandreou si velice dobře uvědomuje, do jaké míry je tento problém v cestě jeho vize západního Balkánu jako součásti Evropské unie a jeho protějšek, eh, premiér také jasně rozumí tomu, že neexistuje žádný plán B pro bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii. Já jsem v pravidelném kontaktu s oběma stranami a věřte mi, že kdybych eh, měl dojem, že by tady vznikl nějaký prostor pro další aktéry, tak takovým aktérem bych eh, se, skute- se rozhodně chtěl stát já společně s předsedou Barosem a nabídli bychom konkrétní pomoc. Tato pomoc se poskytuje v mnoha formách. Ale pokud eh, tento proces vedou a řídí oba premiéři, vidím to optimisticky. A doufám, že se v dohledné době dočkáme řešení. Dále dovolte, abych se to tady nejdříve trošku Eh, jak si uspořádal z nějakého důvodu, mi zde chybí strana čtyři. Už jsem ji našel. Ano, takže pokud jde o konkrétní datum pro Chorvatsko, pro ukončení předstupních rozhovorů a vyjednávání, tak tam skutečně nemohu vážně hovořit o důvěryhodnosti a zároveň už třetí rok po sobě opakovat. Ano, příští rok. Už to bude. Příští rok už ukončíme eh, ty, ta jednání. Ono to neznamená, že jsme ztratili důvěru. Ne, naopak, Chorvatsko, eh, Chorvatsko se podařilo učinit neuvěřitelný pokrok, ale ten poslední skok, ten poslední krok někdy bývá nejtěžší. Víte, že těmi nejobtížnějšími kroky kapitoly 23, tam mm, jsou právě ty, ta měřítka a s těmi se teď potýká Chorvatsko. Já jsem si poměrně jist, že chorvatské úřady jsou si vědomy těchto aspektů kapitoly 23. Jsem si i vědom toho, že rozumějí tomu přístupu, který zaujala Evropská komise. Oni vědí díky tomu našemu neustálému dialogu, že v březnu příštího roku, až budeme hodnotit implementaci a provádění těchto měřítek a plnění těchto měřítek, že už budeme v lepší pozici pro to, abychom mohli jasněji říci, jak bude vypadat časový plán. Nicméně ta akademická otázka, teoretická řečnická otázka, zda je realistické za těch specifických podmínek, eh, že by maďarské předsednictví uzavřelo ty předstupní rozhovory. Ano, já si myslím, že teoreticky to možnost, ta možnost tady je. Ano. Tímto způsobem tedy na se, spolupracujeme nejenom se všemi zúčastněnými aktéry, ale také s maďarským a polským předsednictvím které tedy polské předsednictví, které eh, nastoupí po maďarském. A je tady řada podmínek, které budou muset být splněny a to datum, jak jsem řekl, to skutečně závisí na, je v rukou teď chorvatských úřadů a občanů. Černá hora. Kdy bychom mohli stanovit datum pro předstupní rozhovory s Černou horou. To je opět v rukou víceméně Černé hory. A tady vlastně odpovím i na další otázku. My jsme si My jsme si nevymysleli, eh, že by to šlo stejně jako z Makedonii, že bychom řekli, tady máte status kandidátské země, ale nebudou ještě žádné předstupní rozhovory. V tuto chvíli by to totiž znamenalo, že by všechny tyto země byly ve stejné situaci. Ono to se tam netýká jenom bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, ale datum pro zahájení těchto předstupních rozhovorů skutečně závisí velice na Černé hoře. My jsme jim pomohli s, se stanovením jasných sedmi priorit, které musí provést a splnit. A pokud to udělají do té doby, než začne další rozšiřovací proces a pokud nadále budou mít dobré výsledky i v ostatních oblastech, pokud vyplní stabiliza- všechny podmínky stabilizačních a asociačních dohod, tak ano, komise bude potom by, moci být mnohem konkrétnější v této otázce, ale ono to platí vlastně i pro Albány. To, že já v tuto chvíli vám ještě nemohu navrhnout nebo navrhnout kolegům v komisi, eh, že bychom měli dát Albánii status kandidátské země. To neznamená, že Albánie nemůže být v podobné situaci jako to, co jsem právě po- popsal, už třeba za rok. Ono to skutečně závisí ve velké míře na samotných těch zemích. Už, jsme, už se zde zmínilo, že pravděpodobně nemáme velmi účinné nástroje pro vyrovnání se s rozšířením, ale já bych s tím nesouhlasil. Já bych řekl, že my se snažíme o to, abychom tyto nástroje jaksi aktualizovali, abychom tam dodali nějaké, nějaký politický komponent, nějakou politickou součást, politické řízení. Já myslím, že zde jsou ti, kteří říkají, že rozšíření by nemělo být jenom technické, ale že je to také samozřejmě velice politický proces. Je tam politická důležitost. A tím pádem je třeba, aby také byl politicky řízen a také ve spolupráci s vaší sněmovnou. A to je spolupráce, na kterou se velice těším a která umožní komisi, mě a dokonce i radě potom řídit tento proces. Jakou absorpční kapacitu má Evropská unie? Pokud je o přijímání nových členských zemí. Dovolte, abych tady byl zcela, abych tady hovořil zcela jasně. Já mám, ne, nemám vůbec žádný úmysl eh, zde říkat, že máme nějaká stále ještě úzká místa v institucích. Lisabonská smlouva se postarala o tato neprůchodná úzká místa a otevřela skutečně do kořán dveře pro eh, kandidátské země a země, které usilují o kandidátský status, aby mohly vejít. Nicméně kdy bude Evropská unie stoprocentně připravena přijmout nové členské státy, to bude záviset na každé kandidátské zemi. Bude to záviset na těch jednáních, bude to záviset na tom, jak, ještě předtím, než bude učiněno to rozhodnutí, zhodnotíme dopad vstupu příslušné kandidátské země na politiky Evropské unie. A tohle je něco velice důležitého pro naši vzájemnou spolupráci s, vaším, s vaší ctěnou sněmovnou. Zda může být více Evropy v rámci Evropy, to s tím není sporu. Eh, Bosna a Hercegovina. Myslím si, že bylo důležité, že jsme krátce po volbách měli možnost vyslat signál směrem eh, ohledně toho, zde ohledně toho, eh, co my očekáváme jako Evropská unie, jakou očekáváme, že bude vést politiku budoucí koalice, to bude ta, ta nebo jiná. Doufám, že brzy, po té, co sformují koalici, eh, řeknou jasně, kdo bude řídit ten postup. A my budeme připraveni, tady Katy Ashton jako vysoká představitelka Evropské komise a já, jim pomoci na této cestě od vysokého eh, představitele po, až k přítomnosti Evropské unie, posílené přítomnosti Evropské unie, tak, aby mohli vytvořit funkční stát, a to, aby nám zároveň potom umožnilo učinit ten důležitý krok, pokud jde o rozšiřovací proces. V těch závěrech a doporučeních najdete důležitý odkaz na plán Evropa 2020 a také, to je totiž také něco, co jste zde zmínili. Evropa 2020 je prvním strategickým dokumentem komise, který má jasnou, jasný vnější rozměr a ty závěry a doporučení tam vlastně eh, apelujeme na kandidátní, kandidátské, země, kandidátské země, aby eh, skutečně promítli tyto cíle do svých vnitrostátních programů a teď skutečně hledáme způsoby, jak jim můžeme v tom co nejvíce napomoci. Island a IPA Myslím si, že tady jsou velice eh, důležité otázky, pokud jde o zdroje v těchto fondů a v rámci této strategie. Pokud jde o ty předstupní nástroje a ty fondy, tak tam si myslím, že přínos spočívá v možném zlepšení správní kapacity tak abychom se mohli, aby se mohli vyrovnat s požadavky, které vyplývají z přestupních hovorů a také samozřejmě zlepšení správní administrativní kapacity, která, která v budoucnu bude schopna se vyrovnat se strukturálními fondy. Proto vlastně existují tyto fondy. Zároveň, ale jak sledujeme postupné změny v veřejny, ve veřejné mínění ohledně Evropské unie, tak jsme připraveni učinit konkrétní kroky pro to, abychom napomohli eh, rozstýlit určitá nedorozumění nebo pomílená, pomílené představy o vstupu do Evropské unie. A na to máme tady komunikační strategie. A už nám za několik minut skončí tlumočení, takže já také skončím. Děkuji vám Eh, za vaši pozornost. Já toto nepovažuji za konec naší vzájemné eh, interakce ohledně tohoto tématu. A jsem si jist, že ať už to bude v tomto formátu nebo v rámci aktivní neformální spolupráce během štrasburských jednání, budeme moci pokračovat v této spolupráci v jakékoliv formě, které budete dávat přednost. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vaše slova. Mohu vám pouze odpovědět stejným způsobem. Naše práce není ukončena, samozřejmě bude pokračovat velmi intenzivně, s tou stejnou intenzitou, s kterou jsme spolupracovali dosud. Příští schůze našeho výboru se bude konat 18. listopadu ve štr- ne v Bruselu, 18. listopadu v Bruselu. Takže ukončuji schůzi, nashledanou. Strong work. 30. <laughs>